Good morning everybody, welcome. Um... Dobré dopoledne všem, vítám vás a dovolte, abychom začali. Máme hodně plný pořad jednání. Nejprve zahájíme přijetím pořadu jednání. Mám tady změny, které vám musím navrhnout po eh, hlasování eh, na plenárním zasedání TDI, zvěta, eh, TDI musíme rozhodnout o mandátu pro vyjednávání s radou. Bude to bod 17a, abychom tento mandát schválili a abychom učinili rozhodnutí o delegaci. Pak eh, sdělení předsedy, jako obvykle, bude webstreamována i tato schůze, čili se obracíme k celému světu. A máme tady seznam korespondentů, pokud by vás něco takového zajímalo. Včera se sešel řídící výbor parlamentní konference pro eh, Světovou eh, obchodní organizaci. Jak víte, je to iniciativa ze strany našeho parlamentu a Meziparlamentní unie. A spolu s ostatními kolegy z národních parlamentů jsme se rozhodli, že se tohoto zasedání zúčastníme. Přičemž spolupředsedou je pan Olf Fjerl, kterého jsem pozval, aby se dostavil i sem ke předsednickému stolu. Děkuji. Včera jsme schválili usnesení na konci našeho zasedání a tento text usnesení je k dispozici venku, pokud by vás snad zajímalo nedávné zprávy, co se obchodu týká. EPA jednání, EPA jednání pokračují. Je tady oficiální sdělení, že dohoda s ECOAS se západní Afrikou byla dosažena. Za druhé, Začínají taká jednání, týká se to plurilaterální dohody o ekologických produktech v rámci Světové, zdravotnické, eh, pardon, Světové obchodní organizace na základě eh, NMF, tedy nepreferenční základně. Státy o které se jedná. Samozřejmě je to u Evropská unie, Spojené státy, Čína a Japonsko. Je to určitě velice důležitá zpráva. Přecházíme k bodu 3. Je to povinný bod z hlediska našeho jednacího řádu. Máme totiž rozhodnout o doporučení dohody, která byla dosažena s radou ohledně nařízení na uplatňování respektive týká se to prostě eh, dohody o stabilizaci a přidržení Srbska. Máme tedy rozhodnout o přijetí této dohody s radou. Hlasovat se má o tom na plenárním zasedání ještě před koncem tohoto volebního období v Dubnu a proto dnes v 6 hodin večer je konečný termín eh, pro pozměňovací návrhy, abychom o tom mohli hlasovat zítra. Je tady paní zpravodajka Julia Winkler a myslím si, že by měla zůstat zpravodajkou i pro druhé čtení, proto bych jí rád udělil slovo. Prosím. Pane, pan Julia Firke, pardon. Eh, já to řeknu velice stručně. My jsme obdrželi stanovisko rady k nařízení, které se týká eh, postupu eh, k dohodě o stabilizaci a přizrušení ES Srbsko. Jak velice dobře víte, parlament schválil stanovisko v prvním čtení a bylo to na základě zprávy eh, výboru IMTA, bylo to v říjnu 2012 to bylo propojeno eh, s mm, Trade Omnibus 1, proto vlastně ta vyjednávání v radě byla kvůli tomuto propojení pozastavena. Potom nakonec eh, loni v listopadu bylo dosaženo dohody, která obráží výsledky vyjednávání o Omnibus 1 a také skutečnost, že od 1. září 2013 dohoda o stabilizaci a přidržení Srbska v vstoupila eh, v, v, eh, v účinnost, platnost. Stanovisko rady, které nám bylo předloženo, plně obráží naši dohodu. Jsou tady dvě hlavní věci. Za prvé, tento návrh zajišťuje, eh, že to bude v souladu s nařízením o západním Balkánu a zase se to týká balíčku Omnibus 1 a pak tady už není odkaz na prozatímní dohodu. To bylo třeba udělat. Je velice důležité, aby toto nařízení bez odkladu vstoupilo v platnost, tak aby obchodní ustanovení této dohody o um, přidružení mohla se uplatňovat ku prospěchu hospodářských subjektů. Proto navrhuji, aby bychom toto vlastně schválili bez pozměňovacích návrhů, protože stanovisko rady obnáší naše stanovisko a doufám, že vážení kolegové v tomto výboru návrh doporučení podpoří. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Čili máte to ve svých eh, složkách, návrh doporučení a velmi doufám, že eh, náš výbor zpravodaje zítra při hlasování podpoří. Teď bychom si udělali maličkou pauzu. Ehm, máme tady eh, generálního ředitele VTO, který za pár minut, respektive za pár minut sem dorazí. Generální ředitel Světové obchodní organizace. Uh, colleagues, uh, Kolegové, je mi velkou ctí a potěšením představit vám někoho, kdo vlastně nepotřebuje představit. Pán Roberto Azevedo je novým ředitelem VTO, velmi vhodná doba na to, abychom si eh, poslechli jeho sdělení. Ředitelem se stal v září loňského roku a pod jeho vedením prvním úspěchem VTO eh, byl průběh jednání ministerské konference na Bali. Eh, delegace tohoto parlamentu pod mým vedením se také účastnila Proto jsme mohli být svědky, a já to řeknu veřejně do záznamu, výjimeč, byli svědky výjimečných diplomatických dovedností ředitele VTO, který významně přispěl k dosažení dohody. A já jsem přesvědčen, že tento úspěch Světové obchodní organizace lze především připsat jemu. Tento parlament a zvláště tento výbor často říká, že podporuje VTO ze všech nejvíc, tedy VTO a ten multilaterální systém obchodování. A i když tedy tato dosažená dohoda je eh, pouze dílčí etapou daleko širšího programu i v rámci jednání z Doha, přesto to znamená znovu oživení vyjednávání a nyní je tedy prioritou převedení dohody do praxe, což má tedy celou řadu důležitých aspektů, například dohody o usnadění obchodu. ale dá se tedy říct, že se znovu rozběhla jednání z Doha. Děkuji, pane řediteli, že jste se dostavil. Včera víceméně náhodou jste pohovořil o této konferenci také na eh, výboru zahraničním. Já mám před sebou eh, usnesení, které jsme dnes přijali a je mi ctí vám předat jako prvnímu kopii tohoto usnesení. A rozhodl se jsem se přizvat eh, kolegu, který spolu předsedá řídícímu výboru pro tato jednání. Abych tím ukázal, jak si ceníme této iniciativy v rámci IPU. A nyní tedy dávám slovo vám a pak dojde k výměně názoru. A já tedy apeluji i na ostatní členy řídícího výboru IPU, aby se aktivně účastnili. Well, good morning. Dobré ráno, dámy a pánové. Je mi opravdu potěšením tady s vámi pít. Chci vám poděkovat za to, že jste mě pozvali. Zvláště panu profesoru Vito Moreirovi, eh, předsedovi výboru pro obchod a také spolupředsedovi řídícího výboru. Děkuji za toto usnesení, které jste schválili. Já se to pozorně pročtu, to vám mohu zaručit. Práce vašeho výboru zaměřená na ministerskou konferenci na úrovni VTO je pro nás velmi důležitá, protože vy jako parlament nejenom schvalujete a ratifikujete výsledky jednání, ke kterým dochází v Ženevě a vysvětlujete je svému domácímu publiku, ale také vlastně propojujete VTO jako organizaci s lidmi, kterým má VTO sloužit, čili s vašimi voliči. My na vás spoléháme ještě a doufáme, že díky vám zjistíme, jaké jsou potřeby a zájmy komunit, které zastupujete. Protože multilaterální obchodování je velmi důležitý nástroj, který by měl zajistit i to, že obchodování funguje i na té místní úrovni. My nechceme fungovat jako izolovaná organizace někde v Ženevě, ale chceme, aby celý ten řetězec fungoval správně. Proto jsme také vybudovali velmi solidní vztahy s poslanci po celé Evropě a po celém světě. Tohle je naše první setkání po jednání na Bali a je mi potěšením formálně potvrdit, že došlo k úspěchu na této ministerské konferenci. Někteří eh, z vás eh, na Bali byli, my jsme bohužel neměli čas se vidět, ale rád bych vám tedy teď poděkoval za podporu i už na Bali pro naše práce, která vyústila v první multilaterální dohodu od založení VTO v roce 1995. Byl to opravdu historický okamžik pro VTO. Je to také okamžik, který bude mít významný pozitivní dopad na světovou ekonomiku od těch nejrozvinutějších zemí až po ty nejméně. Ekonomové před, předpovídají, že balíček z Bali význam, bude významným stimulem pro globální ekonomiku a přispěje k tak tolik potřebnému růstu a vytváření pracovních míst. Je to také vůbec poprvé, co jsme dojednali multilaterální výsledek. To je velice důležité, protože to je také tedy vlastně začátek nové naděje, nové éry pro tento systém obchodování i pro VTO jako organizaci. Samozřejmě a tím, že jsme se dohodli na Bali, to nekončí. Přesně naopak. Je to teprve začátek velmi dlouhé cesty. A nyní Máme před sebou dva zásadní úkoly. Za prvé je třeba implementovat výsledky z Bali a všechno, co od tohoto okamžiku budeme dělat, musí poukazovat na to, že jsme opravdu schopni převést do praxe to, na čem jsme se dohodli. A za druhé, usnesení z Bali dává za úkol členům VTO připravit velmi konkrétní pracovní program, v rámci kterého dojde k dořešení ještě otevřených otázek v rámci jednání z Doha. To znamená, že ta náročná práce, ta opravdová práce teprve začíná. A tyto dva úkoly budou takovým největším kusem práce v nadcházejících měsících a já bych o tom rád nyní pohovořil. Pojďme tedy nejprve k implementaci. Jak už jsem řekl před pár okamžiky, ta opravdová důležitost balíčku zbalit a hmatatelné pozitivní dopady jsou dosažitelné pouze, pokud všichni členové VTO se o to budou snažit příštích měsících. Pro celý systém je to důležitý test. Je to test, ve kterém musíme uspět, jestliže chceme dosáhnout pokroku a převést výsledky jednání z Bali do praxe. Eh, je to velká výzva například v oblasti dohod o usnadnění obchodu, vzhledem k tomu, že jde o mimořádně složité dohody s velkým záběrem. A rozhodnutí zjednodušit a modernizovat celní postupy tarify, tak aby byly transparentnější a snížily se náklady na zpracování, v sobě zahrnují celou řadu důležitých prvků. Například bude třeba nabídnout technickou podporu těm rozvíjejícím se a nejméně rozvinutým zemím v tom, aby i tyto byly schopny provést reformy a modernizaci a lépe se zapojit do celosvětových obchodních toků. V tomto ohledu práce v Ženevě již začala a to tím, že vstoupila v platnost dohoda o usnadění obchodu, přičemž první přípravné jednání výboru k této dohodě již proběhlo v Ženevě 31. ledna a byl také zvolen předseda tohoto výboru. Tento výbor začne bez odkladu splněním úkolů, které mu ministři zadali na Bali. Konkrétně musí zajistit, aby dohoda o usnadění obchodu skutečně vstoupila v platnost a aby mohla v praxi fungovat efektivně. My budeme potřebovat eh, vaši podporu, podporu zástupců parlamentu, tak aby nezbytný ratifikační proces proběhl včas. Ale naše schopnost dosáhnout pokroku jako VTO obecně um, především závisí od naší schopnosti opravdu naplnit naše sliby, tedy sliby, kterými jsme přislíbili rozvíjejícím se a nejméně rozvinutým zemím technickou podporu a pomoc. Sekretariát bude nadále vyhodnocovat potřeby těchto zemí, tak abychom identifikovali, jaký typ podpory konkrétně potřebují, abychom to zjistili co nejdříve. Dárcovské země a dárcovské organizace se také připravují na to, aby mohly podpořit tyto země poté, co vstoupí usnadnění obchodu v platnost. Více než 25 organizací a zemí se sešlo e, se mnou na takovém prvním jednání kde jsme se bavili o tom, jak spolupracovat při pomoci rozvojovým zemím. VTO bude nadále fungovat jako takový mediátor, který zprostředkuje vztah mezi dárci a příjemci. A samozřejmě zástupci parlamentu z obou stran by měli přispět k udržení dynamiky. Čili je také důležité konkrétně tedy implementovat jednotlivá rozhodnutí. Bylo jich deset, ke kterým došlo na Bali. Čtyři z nich se týkají zemědělství. To je velice důležitý pilíř programu z Doha BTO. Na této problematice pracuje od roku 2001. A já musím říct, že se podařilo dosáhnout pokroku především proto, že eh, jednotliví členové VTO se chovali rozumně, realisticky a pragmaticky. Bylo také jasné, že Evropa je ochotna přispět k úspěchu jednání o zemědělství a ustoupit podobným způsobem, jako ustoupila i v jiných oblastech usnadění obchodu. Na Bali se podařilo dosáhnout důležitého pokroku, například pokud jde o podporu vývozu a opatření podobného typu. Prakticky jsme také uspěli tam, kde jde o lepší implementaci jednotlivých tarifních kvót. Ehm, a na kterých jsme se předběžně dohodli no, v rámci jednání v Uruguay. Také jsme znovu potvrdili, eh, že jsme ochotni dohodnout se eh, o bavlně. My jsme to předjednali v Hongkongu a to je velice důležité pro africké země, které pěstují bavlnu. Balíček také umožnil jednat o zabezpečení dodávce potravin, čili umožňuje vlastně skladovat obilí, které následně je možné distribuovat chudým. Konečně se podařilo přijmout také celou řadu doporučení, které se týkají rozvojových otázek. Máme tady konkrétní balíček pro ty nejméně rozvinuté země a to je tedy velice konkrétní úspěch jednání z Bali. Je to velmi významný krok eh, k lepší integraci nejméně rozvinutých zemí do multilaterálního obchodního systému. Tato rozhodnutí konkrétně zahrnují reformy, které umožní vytvořit nové vývozní příležitosti pro nejméně pro poskytovatele služeb z nejméně rozvinutých zemí představuje také vylepšení systému preferencí, dojde k rozšíření výjimek z některých tarifů a kvót pro nejméně rozvinuté země. A také se podařilo dosáhnout dohody, pokud jde o zjednodušení pravidel o původu zboží, což samozřejmě zase zlepší příležitost pro přístup e, na trh pro nejméně rozvinuté země. Bali také vlastně v tomto ohledu je novým začátkem, rozhodně ne koncem. Pořád ještě potřebujeme velký objem práce, aby tato rozhodnutí, zvláště ta, která jsou příznivá pro nejméně rozvinuté země, byla implementována v praxi. A tady potřebujeme opravdové snahy ze strany všech členů VTO. Obecněji to se týká všech rozvojových zemích, včetně těch nejméně se podařilo také dospět k rozhodnutí zavést monitorovací mechanismus, který umožní přeskum a případné posílení různých eh, zvláštních a diferenčních režimů. Tento monitorovací mechanismus se tedy podívá, kde jsou ty různé preferenční a zvláštní postupy, přeskoumá je a pak případně navrhne zlepšení. Těchto deset rozhodnutí celkem tedy opravdu znamená skutečný pokrok. A všichni členové VTO a celý loňský rok pracovali usilovně na tom, abychom se mohli v Bali dohodnout. A já jsem tedy přesvědčen, eh, že nesmíme polevit při implementaci tohoto balíčku a já tedy znovu žádám vás o pomoc, abyste neustále vyvíjeli tlak, udrželi dynamiku, kterou jsme nastartovali na Bali. Jak už jsem řekl, implementace je pouze první částí našich úkolů. Za druhé je důležité znovu nastartovat vyjednávání a připad, připravit konkrétně jasně definovaný program pro další kolo jednání z Doha do konce roku 2014. Já jsem velice pozorně naslouchala členům a myslím, že je jasné, že je nutné nejprve se poučit z chyb eh, z naší minulosti. A my jsme jich udělali hodně. Ale nyní máme za sebou také určité úspěchy, tedy tu dohodu na Bali a pojďme se tedy poučit z obojího, jak z úspěchů, tak eh, ze selhání. A eh, z Bali si přinášíme hned několik dobrých příkladů toho, jak uspět multilaterálně. Nicméně já si myslím, že bude velice obtížné zopakovat přístup, mm, který jsme používali do posud. My jsme se vyhýbali jednání u ožávých otázek a soustředili jsme se na takové okrajové záležitosti, kde bylo možné dospět ke schodě. Velká většina členů zatím poukazovala, že budoucí multilaterální dohody a pochopení závisí na tom, jak se dohodneme v oblasti zemědělství. Samozřejmě zemědělství je nedílnou součástí diskuze dalšími dvěma pilíři této trojnožky je průmyslové zboží, jak tomu říkáme tady NAMA v Ženevě, a služby. Já vím, eh, že to je také stanovisko Evropské unie, která, která tady vidí tu návaznost a já myslím, že pokud se o tom budeme bavit kolektivně, nesmíme zapomínat eh, na to, na čem záleží vlastně jednotlivým eh, členům v každé této záležitosti. Například u zemědělství musíme postupovat velmi opatrně. Myslím, že nemá cenu eh, pokoušet se jednat stejným způsobem jako v minulosti, protože to nebyl žádný úspěch, jak víte. Je třeba hledat nový přístup a vzít v úvahu skutečné eh, zájmy v této oblasti, a to i v Evropě. A musíme také usilovat o smysluplné výsledky. Je také jasné, že každá ta záležitost má svá politická omezení v jednotlivých zemích, takže bude třeba najít rovnováhu ve všech oblastech. Nejenom v zemědělství, ale také u průmyslových zboží a služeb. Pokud to nedokážeme, dost pochybuji o tom, že dosáhneme pokroku. I když nemůžeme přesně opakovat to, co jsme dosáhli na Bali, přesto jsou tu poučení, na která nesmíme zapomínat a já jsem přesvědčen, já už jsem hovořil s celou řadou členů, že některé parametry už jsou evidentní a že se o ně bude opírat naše další diskuze. A já vám je teď představím. I když zdůrazňuji, že nejde o uzavřený seznam parametrů, ani e, nejsou seřazeny podle priority nebo důležitosti. Je to tedy jenom takový seznam pro inspiraci do budoucích diskuzí. Takže tím prvním parametrem je rozvoj. To musí zůstat nadále a takovým hlavním pilířem všech našich snah. Především se musíme snažit o dosažení výsledků hmatatelných pro ty naše nejchudší členy. Za druhé musíme být realističtí a zaměřit se na ty věci, které jsou dosažitelné. Místo abstraktních cílů Let's set the goal. Pojďme se zaměřit na to, co můžeme dokázat a je třeba najít tedy takovou rovnováhu mezi našimi ambicemi a mezi tím, co je reálné. Třetím parametrem je eh, skutečnost, že všechny ty velké problémy v rámci jednání z toho jsou vzájemně propojené a je třeba je řešit současně. Podobně jako na Bali, rovnováha je základ. Musíme najít přístup, který umožňuje všem členům přispívat a všem členům ze systému těžit. Na Bali to zafungovalo, protože vlastně všichni měli zájem na tom se dohodnout. A proto tedy musíme být otevření novým nápadům, musíme být kreativní abychom překonali ty eh, tady dobře známé překážky. Ovšem tato kreativita nesmí vybočit z rámce, z rámce mandátu jednání z Doha, ale tento mandát je dost flexibilní na to, aby umožnil vykročit novou cestou. Za páté, ten proces musí být nadále transparentní a inkluzivní. Musí v něm být zapojeni všichni členové, a to ve všech stádiích jednání. To byl také na Bali velmi důležitý faktor. Samozřejmě, ta jednání byla pomalá, ale my jsme to stihli. A žádná delegace mm, nemusela pochybovat o textu, na kterém jsme se shodli. Ne všechno se jim asi líbilo. Možná by dali přednost jiné alternativy, ale věděli přesně, co je v textu a to bylo velmi důležité pro úspěch tohoto balíčku. Šestý parametr. Musíme jednat naléhavě. To byl také zásadní prvek úspěchu na Bali a my si nemůžeme dovolit čekat dalších 18 let na další výsledek. Na druhé straně ale musíme být opatrní, abychom si nenaběhli do dalšího cyklu opakovaných chyb. A konečně já si myslím, že musíme být otevření novým myšlenkám, nejenom v rámci našich přístupů, ale také eh, pokud jde o složitost našich dalších postupů. Eh, musíme se teprve tady podle průběhu jednání rozhodovat, jestli se chceme dohodnout ovšem najednou, budeme postupovat malými kroky a podobně. Samozřejmě, my bychom dali přednost tomu, kdyby se podařilo celé kolo hned uzavřít. A možná ano, možná se to podaří v rámci jednoho kroku, ale možná jich budeme potřebovat víc. Jak už jsem řekla, o tom se musíme bavit. A ta debata již začala, já už jsem, jsem Minulý týden vystoupil na půdě vyjednávacího výboru VTO. Představil jsem ten úkol, který máme před sebou a musím říci, že během následné debaty více než 30 delegací si vzalo slovo a já jsem byl velmi potěšen, že to bylo v rámci pozitivního, konstruktivního a smysluplného ducha. V příštích týdnech budeme s předsedy jednotlivých vyjednávacích skupin probírat tedy další postup, a to na základě parametrů, které jsem vám právě představil. Samozřejmě dalším aspektem jednání je skutečnost, že další obchodní jednání, obchodní iniciativy, ať už probíhají současně, mám tedy na mysli ty regionální a bilaterální a podobně. A Evropská unie eh, zároveň také dojednává celou řadu těchto iniciativ. V uplynulých letech Evropská unie uzavřela celou řadu bilaterálních dohod, eh, začala jednat se Spojenými státy na, té, na o dohodách TTIP a také se zapojila jako účastník do plurilaterálních dohod, jako je například dohoda o obchodu se službami, s informační technologií a tak dále. Takže dovolte mi říci, že já tyhle iniciativy, iniciativy vnímám jako pozitivní, vítáme, ale je to jenom jedna dílčí část širšího problému. Tyto dohody samy o sobě nestačí, abychom dosahli globálních výsledků. Naopak, eh, vznik dalších nových regulatorních opatření a norem eh, povede k zvýšení nákladů, rozhodně ne ke snížení. A my víme, že multilaterální obchodní systém nebyl jedinou variantou dohod o mezinárodním obchodu. Vždy koexistoval po boku jiných iniciativ. A nejde tedy o dvě vzájemně se vylučující alternativy. Konec konců Evropská unie je taky takovou iniciativou. Je to iniciativa, která se opírá o multilaterální systém a podporuje jej. Já si také myslím, že je třeba, aby VTO Eh, se snažilo uzavírat mezery, které eh, ještě existují mezi multilaterálními hodami a eh, o regulaci a novou generací regulatorních dohod, které jsou dojednávány mimo Ženevu. To jsou procesy, které by měly efektivně přispět k snižování nákladů a omezení protekcionismu, jinak se dočkáme výsledků, které jsou přesně opačné tomu, co opravdu chceme. Je také třeba nezapomenout eh, na to, jakou roli hrají ti hm, hráči z velkých a rychle se rozvíjejících rozvojových zemí. A to je tedy vlastně dnes jeden eh, z, jedna z nejhlavnějších charakteristik toho, jak vypadá globální obchod. V tuto chvíli však jednáme většinou jen s těmi velkými členy a zapomínáme na ty nejchudší eh, rozvojové země, a proto právě ten multilaterální obchodní systém je stále důležitější vzhledem k tomu, jak vlastně křehký je ten růst globální ekonomiky. My jsme ostatně mm, viděli, že současná krize vedla k určit, vzniku určitých protekcionických tlaků v některých oblastech. A proto tedy musíme posílit tento multilaterální obchodní systém. Čili, abych to uzavřel, Bali je nejenom velkým úspěchem pro nás, pro všechny, ale je zároveň také velkou výzvou do budoucna. Má to také nedílnou politickou součást, práce teprve začala a rok 2014 by měl být rokem, kdy do praxe převedeme první výsledky tohoto jednání a znovu rozběhneme další kolo jednání z Doha. Nebude to jednoduché, ale jak já to vidím, je to dosažitelné. Všichni máme svoji roli a budeme potřebovat eh, vaši pomoc. Děkuji za to, že jste poslouchali a těším se na diskuzi. Děkuji mnohokrát, pane generální řediteli. I think this applause underscores the importance of your... Myslím si, že potlesk podtrhl důležitost vašeho projevu a také kroku, které plánujeme v budoucnosti. Myslím si, že to je to klíčové z vašeho projevu. Takže dovolte mi, abych eh, zahájil diskusi. Obrátím se nejdříve na koordinátory eh, pana Kasparyho z EPP. Děkuji mnohokrát, pane generální řediteli, že jste se dostavil na naše zasedání. Hovořil jste o TTP, TTIP dohodě, kdy jste vám podařilo dosáhnout to určité dohody v Bali, takže bych chtěl poblahopřát k tomuto úspěchu. Myslím, že se tam sehrál velice důležitou úlohu. Věřím, že v rámci vašeho mandátu budeme mít celou řadu takovýchto úspěšných výsledků. Nicméně, dovolte mi, aby se vrátil ke agendě po Bali a jak implementovat jednotlivá opatření v těchto zemích. Jako Evropská unie jednáme eh, se zeměmi AKP o partnerských dohodách. Myslíte si, že tato dohoda z Bali by mohla pomoci při implementaci balíčku z Bali? To znamená, až budeme vyjednávat nebo při vyjednávání s těmito zeměmi, bychom mohli díky balíčku eh, z Bali dosáhnout určitého pokroku, aby i tyto země AKP především Eh, země rozvojové, aby mohly i v budoucnosti těžit z těchto dohod. Budeme mít první výročí eh, Ruské federace jako členu VTO. Máme celou řadu určitých problémů, nejsme příliš spokojeni s tím, jak uplatňuje Rusko postupy z hlediska členství. Jaké máme možnosti? Co může VTO učinit eh, spolu tedy z Ženevy, s ostatními členy, abychom mohli lépe podpořit eh, nové členy VTO, protože by bylo asi nejlepší, pokud bychom mohli podporovat tyto země při implementaci jejich potřeb, protože pokud budeme mít eh, různé panely, budeme řešit nejrůznější spory s novými členy, jako je Rusko, tak eh, to podle mého názoru není úplně nejlepší nápad. Jaké strategie váš orgán chce použít, aby pomáhal novým členům VTO, aby dobře implementovali pravidla? A bavíme se o obchodu, pochopitelně se bavíme i o obchodních politikách, eh, čili jak obchodní politiky mohou rozvíjet jiné politiky, jako je eh, politika v oblasti životního prostředí, rozvoje, sociální politiky. Dále ten orgán pro řešení sporů je pro mě důležitý. Mám dotaz. Jsou tady nějaké další iniciativy spolu s dalšími globálními organizacemi, jako Mezinárodní organizace práce, IPO, abychom mohli ve střednědobém i dlouhodobém horizontu pomocí těchto mechanismů pro vyrovnání, urovnání sporů, zlepšovat celkovou situaci, když hovoříme o životním prostředí, o sociálních standardech a víme, že VTO zde může sehrát určitou úlohu, to víme, že ano, ale otázka zní, jakou úlohu může VTO sehrát i po svém úspěchu v Bali, abychom mohli eh, takto oslovit jiné mezinárodní organizace a vytvořit právní rámec. Máte nějaké konkrétní strategie? Děkuji kolegové. Máme sedm politických eh, skupin, mám tady celou řadu dalších jmen na seznamu eh, lidí, kteří se hlásí o slovo, takže prosím, pokuste se být maximálně struční. Dále ko- eh, koordinátor ze skupiny SD, Bert Langen. No. Děkuji, pane předsedo. Pane řediteli, já bych rád pohovořil o dvou oblastech. té první oblasti mi jde o to, co už těm tady tak trochu řekl pan Kaspary. My jsme přesvědčeni o tom, že obchod není samoučelný, ale měl by vést k zlepšení životních podmínek v celé řadě oblastí. A proto je třeba uvažovat i o institucionální reformě VTO a k tomu patří i otázka, jak zlepšit jeho postupy a řízení, vy jste změnil, mínil určité parametry, ale já se ptám, jestli k tomu není nutné přidat ještě také institucionální reformu. Abych například tedy, pokud jde o spolupráci s ostatními organizacemi, jako je ILO, a tady, i tady vlastně vytvořit takový dobře fungující institucionální rámec. A samozřejmě k tomu patří tedy ta eh, ožahavá otázka ochrany investic, tedy těch mechanismů ochrany investic na půdě VTO. A víme, že tu máme tedy tu, takový ten, tu zlatou normu a SDS na půdě VTO. Čili tohle všechno podle mě by možná bylo užitečné reformovat. A já se ptám, jaký je váš názor. A za druhé se ptám, eh, co si myslíte o těch bilaterálních dohodách? Vy jste to řekla velice šarmantně, že tady máme to, ten multilaterální systém a ty bilaterální dohody funguje to bok po boku a vzájemně se obohacují. Ale mě by zajímalo, zdali tak nazíráte i na snahu Evropské unie dohodnout se s USA, nebo vám to nevadí, protože nejde o velký objem? proto to nemá nějaký tedy okamžitý dopad na působení VTO. To také někteří eh, komentátoři říkali, eh, totiž, eh, že ten úspěch jednání na Bali je, jak si pokud je objem, jenom takovým předpokladem pro další úspěch jednání EU-USA, čili jak si představujete další vývoj? Nyní Alde, pane Rinaldi. Podobně jako pan Kaspary, pan Nikola Rinaldi se účastnil setkání v Bali, takže jsme prožili spolu ty vzrušující dny. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane generální řediteli. Chtěl bych eh, slyšet eh, něco o implementaci toho, co bylo dosaženo v Bali. Myslím si, že tam Evropa sehrála velice klíčovou úlohu i před eh, jednáním v Bali. Myslím si, že celá ta akce může být označena úspěchem. Hovořil jste stručně také o důležitosti parlamentní dimenze, že dojde k rychlé ratifikaci v různých zemích, ale Eh, o této dimenzi bych chtěl pohovořit právě v kontextu této organizace. To je velice důležitý bod pro Evropský parlament, pro Evropský pro Evropskou unii, abychom vytvořili mnohem jasnější demokratickou odpovědnost, co se týče přijímaných rozhodování v rámci VTO. Chápu, že nyní je prioritou implementovat. Implementovat to, co bylo dohodnuto v balu. Nicméně Vzniká zde také určitá otázka, a já to říkám jako liberální demokrat, jako člen Evropského parlamentu. Musíme zajistit lepší propojení mezi VTO a mezi různými i bilaterálními dohodami mezi členskými státy na jedné straně a pak veřejnosti, jestli to tak mohu nazvat. Říkám si, jaká je komunikační strategie ze strany vaší organizace. Co chcete zajistit, abyste zlepšili takzvaný veřejný profil toho, co činíme? Eh, občanská společnost je někdy velice podezíravá, co se týče této činnosti, někdy i podniky velice špatně chápou tu dobrou práci, která chceme dosáhnout v rámci VTO a já bych chtěl zdůraznit potřebu implementovat nejen strategii toho, co bylo rozhodnuto v Bali, ale abychom maximálně zužitkovali eh, těch jednotlivých dohod, abychom vytvořili mnohem atraktivnější celosvětový obchod, který se odraží ve fungování naší komunity. Děkuji a nyní pan Robert Sturdy. Robert, please, yes. well. Děkuji. Děkuji za vaši otevřenost, protože já jsem se zúčastnil většinou zasedání v Bali i v Hongkongu a od Petra Mendelsona jsme se snažili zjistit, co selhalo v Hongkongu, protože tehdy už jsme byli velice blízko k dohodě a nejspíš to bylo zemědělství, které vy jste zmínil. Vidíte tedy nějakou velikou změnu v tom, jak Spojené státy se teď jinak staví ne jenom k balíčku Bali, ale vůbec k VTO. Myslím si, že eh, byl, byl takový pocit, že úplně v posledním okamžiku udělali poměrně velký posun vpřed. A doufám a domnívám se, že USA se teď jak se staví přívětivě k světu, nebo spíše bych snad řekl, že se více zajímají o tom, co se ve světě děje. Snad eh, prostřednictvím před, eh, prezidentství Obamy. Co říkal eh, Daniel, tak souhlasím úplně se vším, konkrétně situace v souvislosti s Ruskem. Myslím, že musíme pracovat s nimi, než abychom realizovali věci, jako je um, řešení sporů. To je, myslím si, že řešení sporů to už musí být úplně poslední útočiště. A rovněž mám za to, a trochu mě vlastně znepokojuje situace zemědělství, protože momentálně ve světě se zemědělství mění a je třeba, že budou dostatečné eh, dodávky pro eh, to, aby svět měl co jíst, než aby se dělaly velké zásoby. Podívejte se na Bangladeš, Pakistán jako sousedy Indie. Možná, že ty by mohly utrpět v souvislosti s dohodou o zásobách potravin mezi VTO Indii. A myslím si, že tady vůbec potřebujeme větší transparentnost a nejenom vůči vám, ale i s Evropskou unii, komisí a členskými státy, protože to všechno zlepší naši image. Děkuji. Děkuji a teď eh, GUE, pan Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zcela otevřeně říci, že vás tady vítáme. To je moc důležité, že jste tady v Evropském parlamentu a naše skupina vždycky zdůrazňovala a zdůrazňuje eh, význam multilaterálního obchodního systému. To je i šance, i výzva pro všechny. Chápeme, že obchod není samoučelná záležitost, ale že účelem e, obchodu je sloužit zájmům občanů. Proto chci zdůraznit to už, co už tady bylo řečeno. Musíme znovu e, promyslet to, jak političtí představitelé mohou doprovázet tento proces. A e, pak je tady řídící výbor um, VTO a myslím si, že ta meziparlamentní konference na Bali byla velice významným příspěvkem k tomu, aby se podpořily diskuse, které se snaží najít řešení e, systému mezinárodního obchodu a komunikovat to občanům. Víte, že se ozývá kritika i vůči Světové obchodní organizaci, protože pořád ještě e, tady roste mezera mezi bohatými a chudými a proto je třeba přetvářet i VTO. Ještě dva otázky. Naše planeta dosahuje svých mezí a zdá se, že v roce 2013 už jsme vlastně všechny udržitelné eh, zdroje využili a my jsme potom už v roce 2014 eh, spojo, eh, spotřebovávali neobnovitelné zdroje. Proto se jedná o růst a pro rozvoj modelu i z fosil fosilních surovin. Takže vy tedy hovoříte o té skupině o zelených produktech, ale ptám se, zda znovu promýšlíte i novou orientaci mezinárodního obchodu. Potom také v rámci VTE se hodně hovoří teď o měnách, o kurzech. Na minulé konferenci VTO se o tom hovořilo. Ptám se tedy, zda už se dospělo k nějakým výsledkům. Tak to by bylo. Děkuji. A teď eh, už si musím tady natáhnout hodinky. A teď bude Christopher Franza EPP jako Děkuji mnohokrát, máme málo času, takže to bude velmi stručné. Vítám vás a blahopřeji k úspěchu v Bali. VTO O je milým přítelem EU a platí to opačně, ale přátelé jsou k sobě upřímní a Ptám se, zda VTO by mohla být také upřímná, když hodnotí e, obchodní politiku EU. E, máte nějaká konkrétní doporučení na znepokoje protekcionismus globálně a myslíte si, že by Evropská unie se také měla na něco dávat pozor, aby nedělala nějaké protekcionistické iniciativy, které by mohly vést ke konfliktům. A za druhé, vracím se k tomu, co říkal Daniel. Implementace je vše. Co si myslíte, že by Evropská unie měla a mohla dělat, aby podpořila realizaci balíčku z Mali? V Bali. Eh, jaký nejdůležitější příspěvek by mohla přinést Evropská unie? A dál bude zastupce eh, eh, socialistů. Děkuji moc krát, pane předsedo, a vítám vás, pane generální řediteli, protože předřečník to vyřídil tak rychle, tak si myslím, že mám trošičku víc času. A chtěl bych pokračovat, navázat na pana Rinaldiho. On už totiž eh, zmiňoval parlamentní dimenzi. Mám to potěšení, eh, měl jsem to potěšení, že jsem se zúčastnil mezi parlamentní konference v Bali. A já jsem měl pocit, že kolegy moc netěšilo, jak se v Bali zacházelo s členy parlamentu, že jsme se nemohli připojit k diskusím nebo ani naslouchat někdy diskusům na zasedání ministrů a vy jste také na nás neměl čas, pochopitelně byl jste zaneprázdněn, ale neměl jste máte čas hovořit k členům parlamentu. A nakonec je to na nás, abychom rozhodovali o balíčku. Bali bude to Evropský parlament, který řekne ano nebo ne, asi řekneme ano. Ale teoreticky bychom klidně mohli říci ne. A co se tedy bude pak dít s některými obchodními dohodami? Viděli jsme případ eh, akta. Tak jak tedy vidíte budoucnost parlamentní dimenze a jak se vám jeví úloha Indie v budoucnosti? Já mám takový pocit, já ty věci sleduji a mně to připadá, že to je pořád stále složitější, myslím, celé ty vztahy s Indií a že tady není žádný eh, zřetelný záměr tu situaci změnit. Jak se vám tohle jeví? A moje třetí otázka. Já jsem zrovna viděl, že všichni vaši zástupci ředitele, náměstci ředitele jsou muži. Nemyslíte si, že je na čase to trochu změnit, že už je to takhle trošku zastaralé, když tam máte samé muže jako náměstky. Další bude Pablo Salda z EPP. Gracias, señor presidente. No puedo estar más de acuerdo con el director. Děkuji. Pane předsedo, nemůžu než souhlasit e, s ředitelem VTO s předsedou, protože eh, VTO není jediným hráčem na poli světového obchodu. Mě by zajímalo, jaký si myslíte, že bude mít dopad pokrok dosažený na Bali na ta nejrůznější jednání, tedy na té regionální, multilaterální, plurilaterální a tak dále úrovně. Jakou úlohu budou tyto dohody hrát ve světle budoucnosti VTO? Jakou úlohu budou hrát dohody T-typ? možná bych mohl položit otázku, která se spíše týká tedy vaší eh, předchozí pozice brazilského velvyslance VTO. Co si myslíte o průběhu jednání Mercosur a o vztahu mezi Evropskou unii a zeměmi Mercosur? Já myslím, že tady jste se spíš měl eh, ptát brazilského velvyslance Evropské unie, který je tady také a já ho tady vítám. Alde, děkuji. Vítám tu pana generálního tajemníka. Vy jste říkal, že nechcete, aby se Ženeva stala takovým opuštěným ostrovem a jistě se tedy také všiml, že ve Spojeném království probíhá diskuze o případném odchodu z Evropské unie. Pokud by eh, Spojené království opustilo Evropskou unii, nemělo by problémy s, doho- s dojednáním vlastní dohody o, o volném obchodu a nebyla by náhodou jeho pozice na půdě VTO oslabena? Eh, to se možná měla spíš ptát britského ministerského předsedy. A konečně eh, um, Director General um... KR. My jsme tady nedávno měli ruského velvyslance, který říkal, že se Rusko aktivně účastní zasedání všech výborů VTO. Což zní dobře, ale mě by zajímalo, do jaké míry tyto výbory opravdu eh, diktují ta globální pravidla a do jaké míry se státu vyplatí být na jejich půdě aktivní. Děkuji a ještě tedy zástupce delegace IPU. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vítám vás, pane generální řediteli. Věřím, že organizace která se setkala na 30. zasedání, eh, podle mého názoru došla k velice důležitým závěrům. Jednak jsme obdrželi zajímavé a důležité informace, také jsme měli možnost vyhodnotit eh, tu míru vašeho zapojení, vašeho angažma a věřím, že díky vaší motivaci a zapojení dosáhneme dobrých eh, úspěchů. Hovořil jste o celé řadě uh, úspěchů a věcí, které byly přijaty v Bali, které musíme aplikovat a mimo jiné proběhly také diskuse, které se týkají otázky způsobu fungování daných pravidel eh, na úrovni VTO, což je velice důležitá oblast. Máme zde nová opatření, nová pravidla a pochopitelně svoji práci musí odvést také jednotlivé země. Řekl jste zcela správně, že vlastně ty jednotlivé členské země jsou mezi vámi a mezi veřejností, ale bohužel eh, lidé velice často nejsou informováni o tom, jak mají postupovat, co mají dělat a byl bych rád, pokud byste nám mohl říci, podle vás, jaký mechanismus bychom měli zavést, abychom byli skutečně efektivní, abychom neustále poskytovali pomoc těmto daným zemím, abychom takto mohli vzájemně mnohem lépe spolupracovat. Děkuji. Děkuji. Takže tím jsme uzavřeli prostor pro otázky. Padlo jich celá řada a já vám dávám slovo. Bylo to hodně otázek a nejsem si jist, jestli to všechno stihnu odpovědět v dostatečné, dostatečně detailní míře, ale budu se snažit odpovídat co nejobjektivněji. Eh, začnu tedy tou otázkou o jednotlivých eh, obchodních dohodách a ve vztahu k zemím k AKT a jestli to nějak pomůže eh, těmto zemím, já bych řekla ano, to, co jsme dohodli na Bali, umožní těmto zemím, těmto nejchudším zemím lépe se zapojit do globálních obchodních toků, dosáhnout lepší míru integrace, více se zapojit do místních dodávkových řetězců. Pokud jde o Rusko, tady padlo několik otázek k situaci v Rusku. Já si myslím, že je kladen důraz na implementaci ruských závazků. Samozřejmě Rusko se připojilo k VTO teprve před rokem. ale Rusko na sebe vzalo poměrně rozsáhlé závazky. Když se podíváte na přístupový protokol Ruska, zjistíte, že se zavázali k celé řadě reform a k věcem, které si vyžádají změny a implementaci v Rusku a samozřejmě to není jednoduché. Budou se muset snažit, ale z toho, co já vidím, mohu říci, že Rusko se opravdu snaží, a když se k VTO připojí tak velká ekonomika, tak to prostě nějakou dobu trvá, než se všechny ty změny usadí. Ono už jen se účastnit diskuzí, tedy zasedat ve stejné místnosti, naučit se rozumět kultuře organizace, to je velká výzva. Oni se snaží, věnovali na to potřebné zdroje, na Bali byli um, velice užiteční, tedy nechovali se pouze jako pozorovatel, ale velmi aktivně se zapojovali do jednání, snažili se um, pomoci do včasných ranních hodin v sobotu a podobně. Čili oni se snaží pomoci, ale každý, kdo se připojí, to nemá jednoduché. Pamatujete jistě, jak to bylo s Čínou, po té, co se připojila, také chvilku trvalo, než se zapojila, nakonec se připojila pozitivně, je velkým a zastáncem multilaterálního obchodního systému. Samozřejmě má problémy s některými obchodními partnery, což každý velký obchodník má, ale Rusko tam také dospěje. Tedy. Pak tu padla otázka k eh, určitým ekologickým normám, eh, společenským závazkům a tak dále. To je naprosto zásadní. Také jste se ptali na image, na to, jak zlepšit naše komunikaci, transparentnost, lépe vysvětlovat, co děláme. To je, myslím, naprosto zásadní. Já jsem právě hovořil s generálním ředitelem ILO před pár dny a řekl jsem mu, že je třeba, abychom začali jednat. Je totiž zajímavé, že zvláště v politických kruzích, ne tedy v těch technických, ale na té politické úrovni, je obchod vnímán jako ohrožení pracovních míst. A to není pravda. To evidentně není pravda i čistě z hospodářského hlediska. Ale jak změnit tahle vnímání? A pak je to tedy ten druhý extrém ve vnímání, totiž, že volný obchod je všelek na všechno. Já myslím, že je potřeba postupovat realisticky, vysvětlovat, kde jsou přednosti eh, těchto postupů, jak vlastně obchod přispívá k vytváření nových pracovních míst. A to tedy budeme muset udělat, abychom rozptýlili určité mýty, já tedy ani nemluvím o tom, že bychom přišli s nějakou vlastní strategií. Stačí, když se budeme snažit vyvracet určité mýty pokud jde o vztah mezi obchodováním a pracovními místy a podobně. A o to se tedy také budeme snažit. Pokud jde o institucionální reformu VTO a jak zlepšit naše fungování, tady bych chtěla říci, že to zase souvisí s tou transparentností. Ve chvíli, kdy povedeme opravdu otevřenou konverzaci která není omezena pouze na velké hráče, ale kdy vlastně eh, budou jednat všichni. To jsme zatím nikdy neudělali na půdě VTO, abychom prošli procesem jednání s každou jednotlivou delegací u stolu. To bylo tedy vůbec poprvé a nám se to vyplatilo, protože na konci celého procesu jsme byli schopni říci, že všichni tady měli pocit, že jsou zapojeni do jednání a viděli, jaké výhody z toho plynou. A byli tedy spokojení, nebudu říkat, že šťastní, ale byli spokojení s tím, co se podařilo dojednat, viděli, že to přináší přínos a to je podle mého názoru ten, ten, ten největší přínos institucionálních reform. Pokud se podaří tedy dosáhnout eh, takového přístupu, tak to sama o sobě bude velká institucionální reforma. Pokud jde o ochranu investičních zájmů, příslušné dohody a tak dále, já myslím, že tady to bude záležet na tom, co uděláme dál. Pokud ty rozvojové země, ty nejméně rozvinuté země, uvidí, že to, co jsme dohodli na Bali, bylo opravdu převedeno do praxe, A já tady opakuju, že velice důležitým aspektem toho, co jsme dohodli na Bali, je konkrétní technická podpora a pomoc. A pokud ji skutečně dodáme, tak lidé začnou věřit, že i další věci jsou možné. Zatím panuje velká nedůvěra mezi těmi rozvíjejícími se zeměmi, zvláště těmi nejchudšími. Nejsou opravdu ochotny uvěřit, že dostanou podporu, kterou jsme jim slíbili. Čili je to teď na nás, abychom tuto nedůvěru vyvrátili a řekli, tady to je. A pokud tedy začne vznikat ta důvěra, bude daleko jednodušší začít jednat o dalších věcech se kterými také mají problémy. Mají obavy z protekcionismu a podobně. Bojí se, že tam někde číhá eh, tedy nějaký háček. Eh, bojí se například, že dojednáváme nové věci proto, abychom se vyhnuli jednání o eh, programu rozvoje. Pokud jde o tu parlamentní dimenzi, na tu upozorňovala celá řada z vás. My se snažíme být co nejvíce vstřícní. Pokaždé, když do Ženevy dorazí skupina zástupců parlamentu, já se s nimi vždycky setkávám, snažím se trávit s nimi nějaký čas. Dnes jsem v Bruselu právě za tímhle účelem. Já tady nejsem, protože jsem mi to hodilo, no, protože jsem byl jinde. Ne, já jsem přijel konkrétně na pozvání Evropského parlamentu, protože si myslím, že musíme vést opravdu důležitý dialog. Uvědomuji si, že jsme se nestihli setkat na Bali. Abych byl upřímný, já jsem se ani nevyspal na Bali. Byl, během těch pěti dnů jsem celkem spal 8 hodin. Čili bylo to opravdu velmi náročné. Já jsem neměl čas hovořit v podstatě s nikým, nejenom s vámi. Ale to byla také velmi specifická situace. A já doufám, že se to nebude opakovat. Nicméně slyšel jsem některé vaše připomínky k tomu, že na Bali jste neměli možnost zapojit se do jednání a diskuzí nikdo neměl, takže není důvod, aby vám to bylo líto. Takhle to ani nemělo být. Nemělo to být ministerské jednání, kde by se ještě vedla diskuze. Ne, záměrem bylo schválit to, co jsme dohodli v Ženevě. Na Bali zůstávalo ještě několik nedořešených otázek. například tady ty dohody o usnadění obchodu, ale opakuji, nešlo tedy o zasedání, kde se mělo ještě něco prodiskutovat. Jestliže se chcete zapojit do diskuzí, nemá cenu jezdit na konference na ministerské úrovni. Ne, je třeba zapojit se do těch jednotlivých jednání, tedy Eh, je dobré kontaktovat komisi, zajistit si, že vás bude pravidelně informovat o průběhu jednání, o tom, jaká padla rozhodnutí, protože tady můžete proces ovlivnit. A to, jak to potom vysvětlíte svým voličům, to je také velmi důležité. To je právě úkol pro vás. VTO nemá možnost oslovit tyto lidi. Je to na vás, abyste tuto myšlenku prodali veřejnosti. My se budeme snažit, ale nemáme tedy možnost oslovit vaše obyvatele tak, jak vy. Vy se můžete obracet na veřejnost, na tisk, do médií a mm, tedy také propagovat to, že na Bali jsme dosáhli úspěchu. Samozřejmě ozvaly se i kritické hlasy, je to také proto, že někteří lidé v důsledku dohody na Bali přijdou o práci, takže musí být eh, kritičtí. Nevládní organizace bývají kritické, to je typické. To všichni víme. Ale tato kritika nenašla odezvu v rozvíjejícím se světě. Eh, někdo, tedy těm rozvojovým zemím bylo podsunováno. To, by se vám přeci, to se vám přeci nelíbí. A ty země říkaly, ne, ne, nám se to líbí, my to chceme. A ta situace vznikla proto, že právě ten, celý ten proces byl velmi transparentní a inkluzivní. Čili kritika samoučelná vlastně neobstojí, pokud ten proces je sám o sobě dost kvalitní a já doufám, že to bude i takovým příkladem do budoucna. Pak tu bylo pár otázek. Zemědělství k řešení sporů, k zabezpečení dodávky potravin. Jak zajistit, že zemědělství skutečně nakrmí lidi a za rozumné ceny? a jak tedy zajistit, že zásoby potravin budou k dispozici na správném místě ve správný okamžik za vodnou cenu. To je diskuze, která jaksi poběží kontinuálně, nelze ji uzavřít jednorázově. Vyžádá se to opravdu konkrétní úsilí a delší dobu. Zatím o tom ty delegace nejednaly příliš strukturovaně. a zatím tedy ani neběží eh, skutečně vážně míněná diskuze na toto téma na globální úrovni. Eh, je to totiž velmi ožává otázka, jestliže někomu zajistíte dodávku potravin, často to bývá na úkor někoho jiného, čili bezpečnost potravin pro jednu skupinu znamená ohrožení pro jinou. A i tohle bylo tedy součástí těch diskuzí na Bali. Indie přišla s návrhem, kterou, eh, který podporovala celá řada eh, rozvojových zemí, ale zároveň druhá skupina byla proti. Protože to, co znamená bezpečnost dodávky potravin v jedné zemi znamená nedostatek potravin v jiné. Čili je třeba tedy přijít s takovou ucelenější diskuzí a k tomu zatím ještě nedešlo. A já souhlasím s těmi z vás, kteří řekli, že tuto diskuzi bude třeba ještě prohloubit. Pokud jde o iniciativu k některému typu zboží, jako například eh, ekologické produkty. Tady je třeba se bavit upřímně a otevřeně a říct si, mluvíme opravdu o životním prostředí nebo o prosazení obchodních zájmů některých podniků, některých segmentů trhu. Tyhle věci se eh, nezbytně nevylučují. Ale tahle konverzace je často poznamenána nedůvěrou a je třeba ji ještě prohloubit. Nemohu nic říci k obchodní politice Evropské unie a jen vás mohu požádat, abyste podpořili VTO a jeho multilaterální systém obchodování. Pokud jde o Indii, to je v takové zvláštní situaci. Obrovský počet obyvatel a e, největší část vlastně představuje tu nejchudší skupinu. Nutnost rozvíjet se, je to tedy rozvojová země a já si myslím, že zapojení Indie do multilaterálního obchodního systému je naprosto zásadní, eh, stejně jako pro jakoukoliv jinou rozvojovou zemi. Nesmíme zapomínat, s jakými potížemi se Indie eh, potýká, ale také na to, že máme příležitost zapojit ji do multilaterálních jednání. A asi by bylo dobré, kdybychom si lépe zájemně naslouchali a zjistili, co je možné. A pokud je o to, že tedy uh, jsem šovinista a mám pouze muže ve svém týmu, musím říct, že výběr mých spolupracovníků uh, byl velice složitý, celá řada lidí je kvalifikovaných, ale vy jste politici, víte, že tedy mm, je, občas bývá obtížné najít takovou rovnováhu mezi eh, kompetencemi a také celá řada Eh, kompetentních kandidátů byly ženy, ale tedy eh, jaksi eh, ten proces výběru to prostě neumožnil. Já sám tedy si uvědomuji, že ženy řídí svět. Mám manželku, dvě dcery, dvě vnučky. Jsem obklopen ženami a vím moc dobře, jak dokáží vyjednávat a dosahovat věcí. A také tedy velmi podporuji zapojení žen do procesu rozhodování. V mém sekretariátu ze šesti asistentů jsou čtyři ženy, což se mé manželce nelíbilo. Ale nakonec pochopila, že jde o velmi kompetentní asistentky. Čili rozhodně tedy nejde o nějaký, nějakou podjatost z mojí strany. Já jsem hovořil o TTIP a dalších bilaterálních dohodách. Myslím si, že tady potenciálně mohou být komplementární, tedy doplňkem k tomu, co děláme na půdě VTO. Ale je důležité nezapomínat na multilaterální dimenzi. Vzhledem k tomu, že pokud ten multilaterální systém neuspěje, tak prostřednictvím bilaterálních dohod budou prosazovány určité metody, požadavky, normy, eh, uvádění produktů na trh a podobně, které se stanou nepřehlednými. Bude to prostě taková směska pravidel, které prodraží obchodování. Na to nesmíme zapomínat. Někteří z vás zmínili tu obchodní iniciativu Evropská unie, Spojené státy, jaký dopad to bude mít na multilaterální pravidla. Já si myslím, že ty velké ekonomiky jsou schopny se dohodnout. A to zase může pomoct tedy tomu multilaterálnímu eh, systému. Protože ti velcí hráči v něm mají velké slovo. A překážky netarifní povahy, technické normy a tak dále. To jsou tedy všechno oblasti, kde by bylo dobré, kdyby došlo alespoň k částečné harmonizaci a tu je pak možné prosazovat formou multilaterálního obchodního systému. My jen doufáme, že nedojde k tomu, abychom se vzájemně opevňovali, zvláště pokud jde o přístup na trh protože hovoříme o ekonomikách, které již teď mají velmi nízké tarify. Ne všude, ale obecně. Co ještě? Něco jistě vypustím. Pokud jde o Mercosur, Pacifickou alianci a podobně, jedno mají společné musí tedy podporovat VTO a multilaterální obchodní systém. Pokud je o Spojené království, eh, jeho potenciální nezávislost, to je něco, co si bude muset rozhodnout Spojené království. Samozřejmě, čím víc je nějaká země připravena připojit se k ostatním v rámci obrany určitých zájmů, tím jednodušší je pro ně tyto zájmy prosadit. Ale to já nemůžu vyřešit za Spojené království. To rozhodně tedy není v mém popisu práce. Řešení sporů, tedy systém řešení sporů. Jak jej změnit tak, aby Eh, bylo i pro ty nejchudší země výhodné se do něj zapojit. To je velká výzva, protože ten mechanismus řešení sporů nebyl původně zamýšlen eh, k použití pro řádné členy VTO. My jsme se snažili eh, tedy aby řešil patové situace, ke kterým dochází mezi velkými členy. A vlastně takovým eh, posledním útočištěm v rámci tohoto mechanismu jsou sankce. A samozřejmě, jestli je velká ekonomika, tak ty sankce mají také velký dopad, pokud je na někoho uvalíte. Ale pokud máte eh, nějaké, nějaký malý, velmi chudý stát, který vyhraje spor a uplatní sankce vůči velké ekonomice, tak vlastně se to obrátí proti němu. Čili je to asymetrie, kterou je obtížné rozklíčovat, ale ten systém funguje relativně dobře, více než 90 zjištění a doporučení se daří implementovat, pouze 10 ne, ale i o těch tedy členové jednají a hledají řešení. Ale tedy dá se říct, že obecně ten systém funguje dobře a my se snažíme, aby abychom více zapojili i ty nejméně rozvinuté země, aby se naučili používat systém. Například tu šlo, šlo o spor mezi eh, tedy eh, Antiguou a Spojenými státy, což je tedy velký rozdíl, pokud je o velikost ekonomik. Ale to byla spíše výjimka. A já si myslím, že tyto země můžeme lépe zapojit, že se o to aspoň musíme snažit. Samozřejmě problémem jsou finanční zdroje, protože takov, vést takovýhle spor není levné. A zvláště pokud jej chcete vyhrát. A my se tedy budeme snažit eh, hledat způsob, jak podpořit některé země v tomto ohledu. Nemá smysl, aby si některé země vlastně uh, Eh, jak si drželi speciální právníky a tak dále, pokud povedou spor jednou za 15 let. Čili my se snažíme najít způsoby, jak to vylepšit. Byli jsme tvořiví, ale ještě to nestačilo. A ano, přiznávám, že to je jednou ze slabin. Není to úplně symetrický proces. To je tedy mých několik připomínek. Vy jste neodpověděl na tu otázku o výborech a, a o tom, jak zásadní je aktivita Ruska na půdě těchto výborů a jakou možnost mají reálně ovlivňovat pravidla globálního obchodu. Já si myslím, že prvním krokem je, aby země pochopila, jaké jsou její vlastní povinnosti a závazky. pak se najednou tady ty ostatní země začnou rozhlížet a říkat, vy tady děláte tohle a tohle, eh, to ale neodpovídá eh, tomu, k čemu jste se zavázali. Většinou tedy nejprve my položíme otázku, eh, řekneme, tento váš postup znepokojuje ostatní členy, můžete to vysvětlit? Ono také pomáhá tedy vlastně pochopit těm jednotlivým zemím, že je ostatní opravdu sledují. A že pokud se nebudou snažit o implementaci toho, na čem se dohodli, tak tedy eh, může dojít na mechanismus řešení sporů, sankce a tak dále. já tady nechci použít nějaké konkrétní číslo, ale řekl bych, že 90% obav a sporů se vyřeší už na půdě výboru. Mechanismus řešení sporů je tedy konečnou. Teprve pokud se to nepodaří vyřešit na půdě výboru. Takže je to velmi důležité, že je Rusko aktivně zapojeno v práci výboru. <clears throat> Roberto Zvedkutiu. Mohl byste, prosím, rozebrat ještě to, co na nesl pan Sturdy, co se týče pozice USA a Doha, protože nedávno Doha je považováno za něco špatného a v US, pardon, v Bali byly USA velice flexibilní, co se týče bezpečnostních opatření, například Indie. Máte pocit, že Spojené státy americké by mohly být spíše pozitivnější, že by udělali revizi Doha? Jak reagovali ve vašich eh, vzájemných kontaktech, protože to je klíčové ve vztahu eh, k USA. Můžeme mít důvěru, že Spojené státy americké mohou přijmout to nové stanovisko, co se týče Doha a multilaterální obchodní dohody? To je výborná otázka. Já jsem to přeskočil, když jsem procházel ten seznam jednotlivých bodů. Nebylo to záměrné, pochopitelně. Američané v Bali prokázali velikou míru zaangažovanosti. Chtějí to. Chtějí udělat vše, co je v jejich silách, aby prosadili tyto cíle. Michael Froman byl velice aktivní, zůstal až do konce. Strávil jsem nejvíce nocí s ním na Bali, více než se svojí ženou, což není dobré znamení, ale je to pravda, bylo to velice důležité, abychom dosáhli úspěchu a do jisté míry míra amerického zapojení, americké účasti v Bali byla jejich víra v to, že toho dosáhneme. Věřili v úspěch, věřili, že pokud to prosadíme až do konce, že se nám to podaří. Především po roce 2008 jsem viděl určitý odstup, eh, co se týče účasti Američanů a vyjednávání v Ženevě. To je možná osobní dojem, ale myslím si, že z valné části to vycházelo z jejich určité nevíry. Nevěřili, že se nám podaří dosáhnout úspěchu, pokud tedy nedosáhneme konkrétní výsledky, proč bychom do toho měli investovat tolik času a úsilí. Například eh, začali zkoumat různé další možnosti bilaterálních dohod a tak eh, podobně, ale měli pocit, že ta multilaterální dohoda je v podstatě nemožná. Ale mám pocit, že Bali to zvrátilo, změnilo, změnili svůj postoj, neustále s nimi hovoříme od Bali i tedy s ostatními zástupce ale jsou velice pozitivní. Ty parametry, které jsem vám uvedl, přijali, řekli dobře, jsme ochotní pracovat eh, na tomto základě, budeme otevření, budeme zkoumat různé varianty, možnosti, takže nic eh, neprosazují a priori, uvidíme, jak ty konverzace a dialog bude pokračovat dál. Jediný signál, který jsem od nich získal, je ten, cokoliv uděláme, tak se nebudeme vracet těm špatným zvykům. A špatný zvyk pro ně je selhání. Nebudeme se vracet do situací, kdy budeme vyjednávat, abychom se dostali naopak do určitého klinče, do e, situace, která je neřešitelná, ale naopak. Já myslím, že můžeme ukázat nejen USA, ale i ostatním členům, že tady probíhá skutečně hra, kdy všichni chtějí zajistit, že dosáhneme úspěchu. Předtím byli to nebylo tak jasné, ale tuto iniciativu na jejich straně jasně vidíme a vidíme také určitou flexibilitu a závazek z jejich strany, aby ta hra mohla úspěšně pokračovat dál. Mnohokrát děkuji. Dovolte mi, abych eh, na závěr řekl pár slov. Myslím si, že to je velice důležitá událost pro nás, že jsme vás mohli přivítat v našem výboru a myslím, že jsme naplnili veškerá očekávání v tomto smyslu. Také bych chtěl říci, že jste byl pozván Evropským parlamentem, že to je hlavní důvod vaší návštěvy. Chci vám jenom říci, že před několika týdny jsme se setkali a když jste byl ještě kandidátem na tuto funkci, tak eh, jsem řekl, doufám, že budete zvolen. Chci slyšet eh, z vaší strany také závazek, že se dostavíte do našeho výboru. Setkali jsme se před několika týdny osobně a v podstatě jsem řekl, že snad tento závazek prosadíme, dodržíme a Kolega odpověděl velice naivním možná způsobem. Není zapotřebí mě to připomínat. Samozřejmě, že se dostavím a upřímně řečeno, je to velice důležitý začátek našich vzájemných vztahů z DG VTO a s naším parlamentem. A je to důležité také do budoucnosti, protože jsem si jist, že to není naposled, když jste dostavíte na půdu našeho výboru. Za druhé, včera jsme se rozhodli v řídicím výboru eh, pro parlamentní konferenci VTO, že naše další zasedání jako obvykle bude v Ženevě u příležitosti eh, VTO veřejného fóra. Chceme se aktivně účastnit, tak jak tomu většinou je, v rámci veřejného fora VTO, což je jedna z nejlepších aktivit VTO, jak se obrátit na veřejnost, na jednotlivé zainteresované subjekty, nevládní organizace a my se také účastníme tohoto veřejného fóra VTO. Nemusím být opětovně ujišťován, protože už je to, myslím, celkem dohodnuto, že právo Eh, které jsme získali od vašeho předchůdce, tak eh, ten nám řekl, že můžeme použít prostory VTO, že opět eh, tedy můžeme využít této nabídky a doufám, že se setkáme, že se dostavíte na řídící výbor. Myslím si, že to je koncem září nebo začátkem října, kdy se koná toto fórum. Takže ještě jednou Mnohokrát děkuji, byla to skvělá příležitost eh, si velice upřímně vyměnit názory, říci si, co máme společného a také se od vás dozvědět, jaké naděje, jaká očekávání máte v budoucí práci ve VTO.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 colleagues, the pause is over. Takže je po přestávce, kolegové. Máme další bod. Náhodou je to zase eh, stručná prezentace naší eh, zprávy o delegaci tohoto parlamentu která jela na zasedání VTO v Bali na úzorovně ministrů. Zprávu máte ve svých eh, složkách. A samozřejmě, že jsme měli dva hlavní cíle. Za prvé, chtěli jsme sledovat, co se děje na konferenci ministrů. A ukázalo se, že to bylo daleko zajímavější, než jsme si mohli uh, představit, když jsme se vydali na Bali. My jsme totiž velmi podrobně sledovali celá jednání a dovolte mi, abych vám řekl, že my i komise a rada jsme se trvale informovali o jednáních. A myslím si, že to bylo něco nebývalého, že delegaci Evropské unie netvořili jenom zástupci komise a rady, ale také poslanci tohoto parlamentu, což je jistě třeba ocenit. A Naznačuje to určitou změnu chování na komise a rady v takovýchto situacích, což je zajisté věc vítaná. Zvykli jsme si komisi kritizovat tam, kde je kritika na místě. Ale eh, mělo by být rovněž eh, na místě říci komisi, že eh, postupovala dobře. Druhým cílem bylo zúčastnit se schůze eh, řídícího výboru parlamentní konference v VTO. Pan Roberto Azevedo neměl možnost se na naše zasedání eh, dostavit, ale poslal tam jednoho ze svých náměstků, který tam přišel dvakrát. Takže i z tohoto hlediska si nemůžeme sledovat, stěžovat že by vedení VTO ehm, se snad ne, neúčastnilo nebo nejednalo eh, s námi a parlamentním výborem v rámci VTO. Zprávu máte. Na webové stránce je angličtině a samozřejmě, že nyní bude prostor pro vaše dotazy nebo připomínky. Má někdo z členů eh, delegace nějakou připomínku? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám jenom dvě stručné poznámky. Mně přišlo opravdu pozoruhodné to, jak eh, evropská delegace spolupracovala, jak držela pohromadě. Já nepatřím k těm, kdo obvykle jsou přes příliš zdvořilí, například vůči komisi. Ovšem v tomto případě to byla pravda, že oni byli velmi nápomocní a ten tým byl výborný. Druhá věc. Už jsme o tom hovořili i s generálním ředitelem a jedná se o posílení parlamentní dimenze v budoucnosti a naší účasti ve všech jednáních, k nímž tam dochází. Měli jsme eh, trochu privilegovanou pozici v porovnání s členy národních parlamentů a měli bychom jim pomáhat posilovat jejich úlohu, stejně jako my budeme nadále posilovat naši úlohu. To bylo za druhé. A za třetí, Eh, už to snad bylo zmíněno ve výboru, ale opravdu i eh, pracovníci, kteří s námi byli, nám velice pomáhali, moc nás podpořili, takže jim patří velký dík a to je vše, co bych chtěl říci. Děkuji, že jste nám připomněl i skvělou práci zaměstnanců a všech ostatních. Já se omlouvám že jsem neuvedl všechna jména, ale naprosto bez výjimky to platilo, že to byla mimořádná delegace i v tomto ohledu. Nikdo další se nechce vyjádřit, takže tím vám děkuji a také s vámi souhlasím a také přeji všem poslancům z národních parlamentů, aby měli možnost se stejně eh, aktivně stýkat s zástupci VTO. Eh, oni nám trochu záviděli tu naši možnost, eh, že jsme tedy postupovali integrovaně i s komisí a radou. To bylo ještě za litevského předsednictví a i rada v tomto případě se velice pozitivně k nám stavěla. Teď budeme mít šestý bod a je to eh, výměna názoru eh, se zástupci dvou hlavních eh, zainteresovaných subjektů jsou to nesmírně důležití sociální partneři. Je to eh, podnikatelská komunita a Evropská konference odborových svazů. Já tady vítám paní Bernardet Sego, ona je generální tajemnice Evropské konfederace odbornou svazu a pak je tady paní Luis Santos, která je ředitelkou pro mezinárodní vztahy v, konferenci, v Konfederaci evropského podnikání. Toto je pravidelná výměna názorů s nimi. Blížíme se ke konci našeho mandátu, proto je opravdu velice vhodné, abychom uspořádali s nimi poslední výměnu názorů. Cílem je, abychom hovořili zejména o probíhajících dohod, jednáních o obchodních dohodách čili my si od nich poslechneme jejich hodnocení toho, kam jsme se dostali a e, co se děje. Nejprve bych požádal o slovo paní Sego. Yes. Já jsem se díval dopředu e, před sebe, ale vítám vás tady a ví, e, máte deset minut. Samozřejmě, že jsme schopni být trošku pružní. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, budu hovořit francouzsky. Proč ne? Bohužel není mikrofon. Děkuji mnohokrát za pozvání. Chtěla bych všem moc poděkovat, že jste přizvali Evropskou konferenci odborových svazů, kterou zde zastupuji a že mohu pohovořit ve vašem výboru. Naše konfederace zastupuje odborové svazy v Evropské unii, ale obecněji v celé Evropě, také federace sektorové, které pokrývají nejrůznější sektory činnosti. Je naprosto jasné, že pro nás je obchodní politika eh, narůstajícím zájmem a zcela jistě tyto zájmy vznikaly a začaly vznikat v rámci Global Europe, to znamená od roku 2006, kdy Evropská unie rozhodla urychlit své zapojení do obchodních, bilaterálních dohod a nebo dohod mezi jednotlivými regiony. které se jednalo o bilaterální dohody. Takže od eh, té doby se zvýšil náš zájem také od eh, doby přijetí Lizabonské Evropy, kdy se zvýšily kompetence Evropské unie, zcela jistě v oblasti investice a také eh, díky tomu Evropský parlament obdržel více pravomocí. Tuto skutečnost velice vítáme. Vítáme, že Evropský parlament má v této oblasti více pravomocí. Tradičně jsme podporovali multilaterální přístup, v oblasti obchodních politik a je jasné, že i navzdory úsilí pana Azeveda, který přišel, před ním byl generálním ředitelem Pascal Lamy, je jasné, že oblast obchodu se stala příliš složitou pro VTO a zdá se, že VTO ne vždy prosazuje své záměry ani nemá dostatečné nástroje. A chtěla bych doplnit, že navzdory našemu úsilí, navzdory úsilí ze strany kolegů eh, v odborových svazích, také v mezinárodních organizacích, eh, kdy požadujeme prosazování sociální dimenze v oblasti obchodu stejným způsobem také prosazujeme, aby tato dimenze existovala v Evropské unii, tak je tady velký odpor eh, ze strany celé řady členských států VTO, abychom mohli prosadit tyto aspekty, i když existují určité studie v této oblasti. Eh, Pan Azvedl se setkal s panem Heiderem, a doufám, že dosáhneme větší výsledků, než tomu je dopas, doposud. Podporujeme přístup ze strany Evropského parlamentu, kdy obchodní dohody musí být součástí širší spolupráce a asociačních dohod. Ve skutečnosti víme, že Evropská unie musí mít mnohem větší pákový efekt v oblasti obchodu mnohem větší než v jiných domenách, například v oblasti ESVČ a chtěla bych eh, i přesto přivítat aktivitu ESVČ. Je jasné, že účinnost v oblasti obchodu je mnohem důležitější oproti jiným oblastem. Co se týče přijetí o fungování Evropské unie, tak eh, činnost Evropské unie na mezinárodní scéně se musí řídit principy, které vytvořily její základy, rozvoj a také zajistily rozšíření. Jsem si jistá, že nemusíme citovat eh, jednotlivé články, ale ta myšlenka je taková, aby obchodní politika byla uh, také pokryta těmito zájmy a aby podporovala myšlenky, které podporujeme na evropské úrovni. Obchod může vytvářet pracovní místa. Neříkám, že je přímo tvoří, ale může vytvářet pracovní místa. Slyšela jsem ujištění ze strany pane Azeveda k tomuto bodu. Potenciálně je to možné, ale není to vždy jisté. Eh, státy Evropské unie jsou velice eh, aktivní v oblasti obchodu a je důležité, abychom byli dobrým konkurentem vůči zbytku světa, pokud chceme mít eh, dobře vyvážený a spravedlivý obchod. Naše Evropská konfederace odborových svazů je proti protekcionářským snahám, které jsou prosazovány Eh, ze strany extrémních politik, především eh, v, této, v tomto období před volbami. Je to velice kontraproduktivní z hlediska ekonomického fungování a velice často se dotýkají až určité xenofobie. Zároveň také eh, ideologie liberálního obchodu v podstatě nebere v potaz kolektivní sociální požadavky a aspekty, které e, jsou zakotveny do evropského sociálního modelu. Z tohoto hlediska vítáme rozhodnutí Evropského parlamentu z minulého týdne, aby byl učiněn odkaz k určitým poznatkům, které jsou v oblasti životního prostředí, práce, které jsou uplatňovány v mezinárodním měřítku, abychom bojovali také proti sociálnímu dumpingu a abychom vytvořili možnost pro odborové svazy a pro další zainteresované subjekty, aby mohli například podávat různé stížnosti. Chtěla bych poděkovat vám všem v Evropském parlamentu, kteří jste podpořili tyto pozměňovací návrhy. Pevně věřím, že tyto pozměňovací návrhy E, nyní budou také prosazovány v rámci trialogu a to pozitivním způsobem, že tato rozhodnutí nebudou zvrácena. Obchod musí vytvářet e, slušná pracovní místa. To je cíl Evropské unie. Pokud bychom na tento cíl zapomněli, tak e, by se Evropská unie dostala do velice svízelné situace, protože občané, kteří vás volí, na tento aspekt nezapomenou. A zde bych chtěla pohovořit o TTIP, používám anglickou zkratku. E, to je téma, které vykrystalizovalo na základě diskuzí. Pochopitelně to není jediná dohoda, která Eh, nyní je projednávána. Nejsme úplně přesvědčeni čísly, eh, která byla rozdána o skutečném růstu, o potenciálu vytváření nových pracovních míst. Ty náměty, které vycházejí z této dohody, která by nás měla eh, dostat z krize eh, nás úplně nepřesvědčuje. Je tady investiční plán Evropy a potřebujeme se držet pokynů, které navrhuje Evropská konfederace odborových svazů. Potřebujeme náležitou průmyslovou politiku, která bude brát v potaz také otázky mezinárodního obchodu. A pane předsedo, možná připouštím, že to je trošku jiná diskuse, kterou bychom měli vést jindy. Uh, Musíme brát v potaz také eh, studii dopadu právě v oblasti TTIPu. To je klíčové. Musíme se zamyslet nad tím, jaká pracovní místa musíme vytvářet, za jaké ohodnocení a za jakých podmínek. Také ve kterých sektorech, ve kterých regionech můžeme tato nová pracovní místa vytvářet. Je naprosto jasné, že musíme mít nástroje pro adekvátní přizpůsobení se, také maximální využití eh, například fondu pro přizpůsobení se globalizaci, ale myslíme si, že tento fond eh, nepokrývá požadavky, které vznikají. Abychom vytvářeli slušná pracovní místa, je zapotřebí, abychom učinili i celou řadu dalších kroků, ale já bych změnila pouze několik věcí. Musíme Eh, zajistit mnohem větší transparentnost. A za tímto účelem musíme říci jasné požadavky. V tuto chvíli začíná na tyto požadavky reagovat politika. Chtěli bychom také eh, poděkovat komisi, protože nedávno vydala několik dokumentů v tomto smyslu a také vytvořila poradní orgán, který je přizval zástupce odborových svazů a nevládních organizací. Je to určitý pokrok, i když to bylo pod určitým nátlakem ze strany komise. Komise oznámila, že bude probíhat konzultace mezi nařízení, které se týkají nařízení eh, upravující vztahy mezi investory a zeměmi. Nedávno jsme si vyslechli komisaře de Guchta, eh, ale potřebujeme ještě větší upřesnění. Toto nařízení, eh, které má řešit eh, spory, pokud tedy v rámci vyjednávání toto, tato dohoda dopadne negativně, anebo zda to bude znamenat, že komise na základě tohoto vyjednávání vydá nařízení, které upravuje řešení sporů a které údajně v tuto chvíli má a být uzavřeno s Kanadou. Měla jsem možnost jako předsedkyně přeskoumat směrnice o vyjednávání ze strany komise a měla jsem takový dojem, že tam jsou určité pochyby ze strany členských států, aby začaly uplatňovat tento mechanismus řešení sporů. Proč si myslí komise, že to ví všechno nejlípe? Proč chce maximálně nebo za každou cenu prosadit tento mechanismus? Je zapotřebí zajistit transparentnost. Proč eh, ten mandát komise nebyl zveřejněn? Pokud vím, tak Německo vedlo opozici proti danému mandátu komise a co je celkem zajímavé, že Spojené státy americké viděli tento mandát, aniž by se museli uchylit k pomoci NSA, tak nevím, proč Evropané přístup k tomuto mandátu neměli. A pokud se podíváme na tento mechanismus v rámci tohoto nařízení, proč jsou tam určité aspekty, které jsou takto citlivé, například ano. Myslím si, že to je příležitost pro nás, abychom otevřeli velké téma, protože se to týká pracovních míst a to je otázka, kterou také řeší Evropský parlament. Máme problémy s konvergentností eh, konvergencí jednotlivých eh, nařízení a my to vidíme tak, že hned od začátku ta dohoda TTIP by měla být skvělou par excellence normou, pokud má skutečně posloužit jako určitá modelová smlouva pro bilaterální dohody. Máme tady určité aspekty, které prosazujeme, například REACH, to je systém, kde se registrují a hodnotí chemické produkty, nesmíme zapomínat na to, že to je oblast, eh, která byla do jisté míry eh, spochybněna TTIPem. Musíme aplikovat normy v oblasti práce, eh, nežádáme něco, co není nemožné, nejsme protekcionáři. Chceme, aby všechny země zaváděly mezinárodní standardy, které jsou navrhovány nebo přímo stanoveny VTO. Například v USA tyto normy nejsou ratifikovány a je zapotřebí, abychom našli i řešení v této otázce. A pouze určité náznaky, abychom přijímali tyto normy, to nestačí. V tuto chvíli eh, například to zavíráme obchodní dohodu s Koreou a navzdory určitým zdráháním eh, práva odborů, odborových svazů nejsou právě v té dohodě s Koreou respektována. Eh, pane předsedo, tímto skončím. Zdá se, že jsem hovořila příliš dlouho, ale myslím si, že to je velice důležité. Chtěla bych moc poděkovat za pozvání, že můžeme tyto otázky s vámi projednat a Tyto záležitosti jsou čím dál tím důležitější pro naše občany, pro odboráře, které zde zastupují právě především eh, v předvolebním období, které za několik týdnů propukne. Děkuji. Děkuji. Eh, Děkuji. Děkuji. Jsem dneska trošičku velkomyslní. Máme tady eh, také zástupkyni, dříve zastupovala textilní a uděvní průmysl a teď je v divizi Evropské konfederace odborových svazů o obchodní politice EU, takže vás znovu vítám. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, že jste Business Europe pozvali na dnešní schůzi, abychom s vámi diskutovali obchodní politiku. Nejprve eh, chci zdůraznit, že budu stručná a přejdu rovnou k hlavní věci, aby potom eh, zbyl prostor pro eventuální dotazy. Jakožto Business Europe eh, se jaksi ofenzivně díváme na to, co očekáváme od obchodní politiky a co ta může pro evropské podnikání udělat. Už pan Azevedo a také paní Segol už přede mnou řekli, že obchodní politika není žádnou pojistkou, že podniky budou vytvářet eh, pracovní příležitosti. Tady jsou určité podmínky, například průmyslová politika. S tím v Business Europe souhlasíme. Na celé podnikatelské eh, prostředí je třeba Eh, nahlížet integrovaně, tedy nejenom na obchodní politiku eh, musíme se dívat, ale i na další aspekty, které zajistí konkurenční schopnost podniků. A chceme vyrábět v Evropě, tady vytvářet pracovní příležitosti, ale chceme také poskytnout příležitost podnikům vyvážet mimo Evropu anebo investovat mimo Evropu. A eh, tady do toho vstupuje obchod. Jak už bylo řečeno mnohými, my eh, upřednostňujeme multilaterální přístup. To je totiž nejlepší pro zlepšování eh, podnikatelského prostředí v rozvinutých i rozvojových státech, aby se také zajistilo, že bude, budou správné podmínky pro volný oběh výrobků a služeb mezi zeměmi. Ale už jsme tady dnes slyšeli, že někdy to nejde. A proto my, Business Europe, eh, podporujeme multilaterální přístup a velice se angažujeme do VTO v rámci multilaterálního programu. Právě dnes se také s panem Zvedem sejdeme odpoledne, řekneme mu, že v tomto VTO podporujeme a že se snažíme, že podporujeme to, co tady VTO dělá. Ale musíme být pragmatičtí. Podnikání potřebuje konkrétní příležitosti. Proto my vidíme multilaterální program jako variantu, která momentálně přináší určité ovoce. Rovněž bych eh, chtěla upozornit, že dohody o volném obchodu nejsou jedinou alternativou. Musíme také zajistit pro ty státy, kde s nimiž nemáme eh, dohody o volném obchodu, a vzhledem k tomu, že zatím neexistuje ani multilaterální dohoda, tak pak pro ty státy je třeba zajistit, že i tam evropské podniky budou schopny do nich vyvážet a poskytovat služby a výrobky na soukromých i veřejných trzích a že budou schopny tam investovat za stejných podmínek jako místní firmy. A proto pro Business e- e- e- Europe je důležitá jak implementace stávajících obchodních dohod, už byla zmíněna Korea a také efektivní strategie k přístupu na trhy, kde dohody nemáme. Dnes už byly zmíněny dva důležité. Je to Indie, kde momentálně eh, nepostupují eh, v jednání a Mercosur, konkrétně Brazílie. To je důležitý trh. Tam musíme hledat řešení a také řešení pro trhy ku příkladu, jako je Rusko. O tom už také dnes byla zmínka. Multilaterální program program. Co my tedy očekáváme jakožto eh, podnikatele? Eh, předpokládáme, že dohoda o usnadnění obchodu bude úspěšně realizována. I my jako Business Europe jsme byli v Bali a těší náš výsledek. Ale teď ještě jde o zcela konkrétní přínosy. Uh, to zjistíme letos, až státy budou muset říci, která ustanovení budou uplatňovat a za jakých časových omezeních. A to je důležité. Pak je druhá věc, kterou očekáváme od VTO že program Doha, Doha pokud možno bude dokončen. Pokud ne, pak budeme muset hledat další možnosti. Mezi nimi je například plurilaterální uh, Eh, dohoda. Dnes už se tady hovořilo o dohodě o službách, rozšíření dohody o technologiích, možná i o ekologických produktech, tam by mohla začít jednání. Také doufáme, že i jiné aspekty, které zatím ještě nebyly součástí programu VTO, budou otevřeny v budoucnosti. Dnes se, už se tady hodně hovořilo o sociálních a environmentálních standardech. Pro nás jsou důležité důležité i další věci. Například zmiňujeme investice, konkurenci, suroviny. To jsou určité aspekty, které ve VTO se už diskutují, ale asi se znovu projeví v další práci. Pan Azevedo, myslím, má opravdu velice složitou úlohu a myslím si, že my všichni jsme e, ochotni se o to velice zasazovat. Chceme, aby VTO skutečně něčeho konkrétního dosáhlo. Pak je další úloha, kde by VTO měla a mohla hrát úlohu, totiž zajistit integraci všech plurilaterálních a bilaterálních dohod, nemají všechny stejný rozsah způsobnosti. Už jsme tady slyšeli o tom špagetným samozřejmě, že ty dohody opravdu nejsou všude stejné, ani eh, si nekladou stejné ambice. Myslíme si, že VTO by v tomto směru mohla sehrávat úlohu. Teď, eh, pokud jde o bilaterální programy. Já bych se nechtěla příliš zaměřovat na TTIP, na dohodu o transatlantické eh, obchodu, protože víme, že eh, veřejnost eh, se tomu hodně věnuje, hodně se zejména v Evropě o tom hovoří a TTIP není jedinou prioritou pro evropské podnikání. Máme i jiné dohody, které jsou pro nás důležité, jako příklad dohoda s Japonskem teď se dostává do klíčové fáze, protože chceme revidovat to, co se udělalo, nebo přeskoumat to, co se udělalo za rok vyjednávání. Pak máme dohodu s ASEANem, s Větnamem se jedná, s Tajskem, s Malajzií. To je také důležité, protože to jsou také trhy, které představují potenciál růstu. A je třeba, abychom efektivně ukončili důležitou dohodu, totiž s kan- Kanadou. To by měly být důležité priority, eh, v, co se týče bilaterálních dohod pro Business Europe. Ale musím říct si úplně jasně, že TTIP je samozřejmě pro nás prioritou číslo jedna mezi bilaterálními dohodami. Proč? máme vlastně integrované ekonomiky EU a USA a nemusím opakovat, jak důležité tyto vztahy jsou. To je dnešní skutečnost. A s ohledem na velikost ekonomik a úroveň rozvoje by dohoda mohla potenciálně být prospěšná pro evropské podniky, ale i pro spotřebitele a pracovníky. Proč jsme o tom přesvědčeni? Protože že mnohé uh, překážky, bez ohledu na to, co někteří říkají, nesníží standardy. Když říkám, že nesnižují standardy, například eh, v regulatorní části, o tom už tady předřečnice hovořila, my nechceme snižovat standardy, které máme například eh, u ekologických aspektů nebo rýče, ale chceme aby některé regulatorní opatření, která jsou ehm, duplikována na obou stranách, aby se buď sloučila, anebo aby se vyloučila. Například dva příklady. Kosmetické odvětví ehm, vždycky se uvádí na, produkt, na výrobku Eh, informace o složení. Voda samozřejmě je součástí eh, tohoto produktu a mělo by se to překládat, ale podniky se dohodly, je tady mezinárodní standard a mělo by se používat latinské slovo aqua, aby se tím označila voda. A takhle se to upřejímá všude, kromě Spojených států. Ve Spojených států požadují, abychom tam dali i aqua, i water. Čili eh, biznis chce, aby se tam eh, akceptovala jenom aqua, abychom nemuseli vždycky dělat speciální označení, když něco posíláme Eh, do USA a textil. Já o tom něco vím. Například na těch značkách, na těch etiketách máte vždycky symboly, jak se ty textilní výrobky mohou nebo nemohou prát. V Evropě je to skoro všude stejné, ty symboly, ale ty symboly v USA jsou trošku odlišné a my chceme, aby oni akceptovali naše symboly, protože ty rozdíly jsou malé pro spotřebitele to není žádný problém, spíše naopak. A my zase chceme, aby aby podniky nemusely vždycky, když vyvážejí na ten trh, aby na to nemusely dávat jinou eh, etiketku. Čili to jsou velice konkrétní příklady toho, jak tyto dohody mohou biznesu pomáhat. A trvám na tom, že to je dobré i pro spotřebitele. Proč? pokud je o tarify, pravda je taková, že, dovoz, že ty tarify jsou ní, dovozní cla jsou nízké u USA a EU, ale u textilu pořád, když chceme dovážet do Spojených států, tak to dovozní clo tam dělá 20 nebo až 30 Čili pak už je to rozdíl, když si vezmete malý nebo střední podnik někde v Itálii, ve Španělsku, v Portugalsku, tak je rozdíl, jestli musí platit nulové clo anebo 20% clo. A to tež, například my nemáme takto vysoká cla v EU, ne pokud je o průmyslové výrobky, ale přece jenom je v tom rozdíl. Když si spotřebitel chce koupit výrobek vyrobený v USA, pak zase pro něho v tom rozdíl je. Protože jestliže musí zaplatit desetiprocentní clo, ono se to v té eh, ceně obrazí. Když bude nulové clo, tak určitě eh, ty konečné ceny pro spotřebitele budou nižší. To jsou tedy konkrétní příklady, jak tyto dohody mohou být prospěšné a to i pro pracovníky. Jak už jsem říkala, to není, tady není záruka, že tím vytvoříme více pracovních míst. Záruka to není, ale jestliže evropské malé a střední podniky budou mít možnost více vyvážet, a už jsem vysvětlila, jak by to šlo, Jestliže budou mít více příležitosti vyvážet a budou rozvíjet samozřejmě svůj biznis, budou investovat, budou vytvářet pracovní příležitosti. A to by bylo všechno k TTIP a nakonec bych ráda e, zmínila jednu věc, která je pro nás rovněž důležitá. A už se o tom tady hovořilo. I paní, která hovořila přede mnou, řekla, že obchod, volný obchod by se neměl dovádět do eh, extrému. Hovoříme o modernizaci eh, nástrojů na ochranu obchodu. A my, jakožto Business eh, Europe, tuto modernizaci velmi podporujeme a zapojujeme se do toho a doufáme, že tímto procesem se dosáhne konkrétních výsledků protože nás znepokojují ty velké rozdíly, které existují mezi stanoviskem Rady a mezi stanoviskem Evropského parlamentu. Ale doufáme, že nakonec ten proces modernizace bude postupovat. A pro evropské podnikání je důležité, aby byl dosažen kompromis. Proto si myslím, že obě strany musí někde trochu eh, ustoupit nebo přistoupit na kompromis. Já teď nebudu hovořit o sociálním nebo ekonomickém dumpingu. Já bych jenom řekla, že máme pravidla VTO, ty musíme dodržovat a my na straně podnikání jsme přesvědčeni, že bychom neměli přes příliš politizovat eh, tyto nástroje. Je to ekonomický nástroj, měl by fungovat na ekonomické a technické bázi, je důležité, aby fungoval. A doufáme, a tím už skončím, že obě strany budou k tomu přistupovat rozumně, že se dosáhne dohody a že ten proces bude postupovat. To je důležité pro evropské podnikání, ale také pro ty podniky, které si přejí dovážet výrobky eh, anebo které eh, potom na základě toho chtějí vyrábět výrobky s další přidanou hodnotou. Děkuji a těším se na vaše dotazy. Děkuji vám oběma a zahajuji diskusi. Bert Lange byl první, kdo se hlásil. Socialistická frakce. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych se rád vrátil k otázce sociálních práv, standardů, ekologických standardů a jak ty jsou tady ukotveny. Ta odpověď ETC byla velmi jasná, pokud je o dohodu TTIP. Před, byla tady zmíněna představa zlatého standardu v tomto ohledu. Mě by zajímalo, zda Business Europe by na tom rovněž neměla pracovat vzhledem k tomu, co už eh, dělal Evropský parlament. Jde my chceme mít eh, komunitu hodnot v Evropské unii, chceme se otevírat vůči dalším partnerům a VTU, pokud je o ekologické a sociální standardy. My se tam snažíme eh, vytvářet rozumná pravidla. asi nemůžeme předpokládat, že obchodní vztahy budou určovány bez ohledu na osvědčené praxe. Například mzdový dumping, špatné podmínky zaměstnání, s tím nemůžeme souhlasit. Robert Sturdy. Děkuji, pane předsedo. V zásadě na eh, Business Europe první otázka, jak hodnotíte tu implementaci dohody o volném obchodu mezi EU a dohodou a Koreou, pardon. A za druhé, jak se díváte na zapojení ISDS do SITA, Singapur a dalších eh, dohod eh, o volném obchodu, tedy při budoucnosti by to mohl být i TTIP. Děkuji, Catherine Bilde. Děkuji, pane předsedo že jste mě tak rychle vyvolal, ani jsem to nečekala. Já se znovu omlouvám zde přítomným kolegům, protože už mě slyšeli, jak jsem se dnes stala na něco podobného. A promiňte, eh, že budu hovořit velice jaksi z místních eh, hledisek. Já jsem ze Spojeného království a určitě víte, že se tam teď diskutuje vůbec o našem členství v Evropské unii a o tom, jaký by to mělo dopad na obchod. A jeden z nejdůležitějších aspektů členství v Evropské unii je právě možnost vyjednávat obchod v rámci bloku na celém světě. A kdybychom dnes hovořili s voličem eh, eh, ve Velké Británii, zda eh, o, eh, Spojené království by mělo nebo nemělo zůstat členem Evropské unie. Je to dobré pro zemi, že Evropská unie vyjednává za všechny a pro podnikatele, pro podniky je to výhoda, anebo byla by pro ně obrovskou nevýhodou, kdyby Spojené království vystoupilo z Evropské unie? Dále Hans Scholz, GUE. Děkuji. Já si myslím, že je velice důležité, že jste tady obě. Eh, a že právě když jsme tady eh, slyšeli od pana eh, Azeveda o multilaterálním obchodním systému, už jste tady zmiňovala, že obchod, obchodem se mohou vytvářet pracovní příležitosti, ale ne nezbytně jak se vám eh, jeví vyhlídka na TTIP i v tomto směru, ale vy máte také teď společnou pracovní skupinu a chtěl bych vědět, jaké jsou tady hlavní věci. Kde vidíte eh, šance eh, společná standardizace a regulování? jak by se to dalo realizovat oběma partnery. A to je vlastně druhý dotaz i na Business Europe. My jsme včera slyšeli informace o studii o regulatorních mechanismech nebo mechanismu. A bylo to, tady se vlastně propojovaly legislativní postupy a regulační opatření a že eh, hovořilo se o tom, že ty standardy jsou odlišné v Evropské unii a ve Spojených státech. Jak byste popsali stanovisko, popsala biz, biz, stanovisko Business Europe ohledně tohoto regulatorního rámce. Kde vidíte vaši možnost a odpovědnost za tvorbu pracovních příležitostí? A hodnocení dopadu, to už dnes předložilo několik institucí. Ehm, hovoří se o tom, že by se mohlo vytvořit mnoho, stovky tisíc pracovních příležitostí. Sdílíte tento náhled? A nebo si myslíte, že je to spíš takový doprovodný proces toho regulatorního procesu, což je tím nejdůležitější v TIP, ne v týp, v TIP. A pak je tady dohoda SIPA. Tam jsou určitá opatření a ta se mají také potom zapracovat podle komise do TTIP. Martha? No. no. no. Yeah. Um, I must just já chci zareagovat na to, co řekla Katrin Bearder o tom, že u nás eh, vede široká debata o tom, zdali eh, Spojené království by mělo zůstat v Evropské unii nebo ne. A k tomu se vázaly její otázky. Ale já mám pro ní velmi dobré zprávy. A její prozby byly vyslyšeny a jeden z důvodů, proč jste mě tady poslední dobou moc neviděli, spočívá v tom, že jsem začala pracovat na původně brožuře, což už je dneska kniha s názvem uh, cestou z Evropské unie do světa. Má to asi 30 tisíc slov a je to teď v tisku, takže všechno, co jsi kdy chtěla vědět o odchodu z Evropské unie a bála si se zeptat, je v té knize a já vám ji všem rozešlu. A já tam v podstatě, pane předsedo, uznávám, že všechno, Eh, co jste eh, poslední čtyři roky dělali, mi pomohlo pochopit lépe to téma. Tak klidně můžete odejít. Já se chci přidat k tomu, co řekla paní Segal. Za prvé jí chci eh, pogratulovat za vynikající projev, bylo to koherentní dokonce i v překladu. Takže v originále to asi bylo naprosto úžasné. A dvě tedy velmi rychlé připomínky, dvě otázky. Já jsem souhlasila s paní Segol tam, kde hovořila o potřebě transparentnosti. My ji také prosazujeme, vždycky prosaz, podporujeme kolegy z GUE, když žádají o transparentnost toho, jak funguje komise a vaši organizaci tedy opravdu velmi podporujeme. Ale to je asi všechno, na čem se shodneme. Vy hovoříte o průmyslové politice, ale to není relevantní pro výbor pro obchod. Navíc ta průmyslová politika eh, v druhé polovině 20. století ukázala, že nefunguje. Nefunguje proto, že státní úředníci neumějí rozhodovat o velkých investicích. Nefungovalo to u nás, nefungovalo to ve Francii, nebude to fungovat ani v 21. století. Také jste zmínila sociální dimenzi, která je uvedena v jedné ze smluv. Já jsem to úplně asi nepochopil, ale možná mi vysvětlíte, který článek konkrétně v které ze smluv, eh, kterého se to tedy týká. Mě by to velmi zajímalo, protože je to potenciální nerovnováha mezi na jedné straně prosazováním sociální dimenze a na druhé straně snahou po větší zaměstnanosti a hospodářském rozkvětu. Máme například všechny ty ekologické politiky, do kterých e, nás nutí Evropská unie a částečně v důsledku toho náklady na elektřinu ve Spojených státech jsou o polovinu až třetinu nižší než ve Spojeném království, což je zvlášť velký problém pro průmyslová odvětví, která mají velkou spotřebu. A e, co je ironií je, že pak tedy odbory prosazují návrat ocelářství a podobně, což je přesně tento typ průmyslu. A co tu řekl pan Santos? Můžete to prosím zkrátit? Na rozdíl od toho, co tu řekl pan Santos, máme pravidla VTO. A to, co tu navrhujeme, je vlastně ještě další úroveň těchto pravidel. A konečně jedna otázka. Evropská unie v článku 6 umožňuje volný pohyb lidí. Podle vašeho názoru je tu nějaký uh, nesoulad mezi vysokou mírou mez a migrací pracovní síly z těch nejchudších eh, států, protože víme, že v důsledku toho v rozvinutých ekonomikách kapitálové náklady klesají. Já vám mohu říci, že ty všechny evropské dohody eh, od nafty, tedy 20 let zpětně, v Evropě potom 10 let zpětně, vždycky mají závazné a prosaditelné ustanovení o, o právech pracující. Ano, ale to není odpověď na moji otázku. Vy jste se ptal, kde v těch smlouvách jsou. Ne, to jsem nemyslel. Paní Sai řekla, jestliže vykládáme jeden z článků jedné ze zakládajících evropských smluv, a mě by tedy zajímalo, který článek to přesně je a v které smlouvě. Článek 21 smlouvy o Evropské unii. Děkuji. Ono bude jasněji po volbách ve Spojeném království. Dvě otázky na paní Segal. Za prvé jedna obecná, pokud jde o to, jakou důležitost má obchodní politika. Já si myslím, že je to stále důležitější otázka, nejde jenom o solidaritu s bratry a sestrami z jiných zemí, nebo problematika sociálního a ekologického dumpingu. Ale jistě se mnou budete souhlasit v tom, že některé části naší eh, podnikatelské komunity používají tuto legislativu jako takového trojského koně, kterým by vpašovali do legislativy eh, snižování náročnosti určitých norem. Pokud jde o regulatorní konvergenci, já myslím, že nehovoříme pouze o vodě, o tom, co je na etiketách k textilím, ale ta problematika je daleko širší. Hlavní text dohody ta otvírá možnost sniž, tedy snižování ekologických, snižování náročnosti ekologických a sociálních norem. Zvláště po eh, té porážce kolem dohod akta jsme to hodně slyšeli od komise o transparentnosti, zainteresovaných skupinách a tak dále. Eh, máte pocit, že můžete ovlivnit to, jakým, eh, tedy ptám se ITOK, to, jakým způsobem komise formuluje svá stanoviska? Máte stejný vliv jako ostatní zainteresované skupiny? Děkuji mnohokrát. Dvě malé otázky. První otázka na paní Segol. Eh, jste eh, také zastánci tak či onak té kapitoly sociálního trvalé eh, udržitelného rozvoje té dohody, která je uzavřena s Kanadou, protože i když pan Předseda Barroso byl velice rád, že oznámil podpis této dohody, tak eh, v podstatě eh, se to neukončilo v té sociální oblasti. A potom dotaz na paní Santos. Myslíte si, že to je dobrá zpráva? Skutečnost, eh, že potenciálně komise bude schvalovat novou kukuřici v oblasti GMO. Myslíte si, že to je dobré ve vztahu s USA? Yes. Než vrátím slovo našim hostům. Chci se zeptat, jestli se chce vyjádřit zástupce komise. Ne. Vážení hosté, dávám tím slovo nejprve paní Luise Santos, aby odpověděla na vaše otázky a připomínky. I will go through all of it, uh, if not, please. Doufám, že se mi podaří odpovědět na všechno, pokud ne, tak mě na to upozorněte. Eh, první dotaz eh, pana Langego. Týkalo se to sociálních a environmentálních standardů. Myslím si, že Business Europe ehm, my už jsme tady vlastně byli za naši organizaci v tomto výboru a právě o této věci jsme hovořili. Samozřejmě, že podporujeme eh, zařazení kapitoly a udržitelnosti do dohod o volném obchodu. Já už jsem o tom nakonec hovořila v úvodním vystoupení, že tato věc by měla vůbec být na programu VTO a v Singapuru tomu tak bylo a pak se to stahlo. My si myslíme, že v této kapitole je třeba udělat víc. Částečně to, co je třeba dělat, bude záviset na členech, tedy na vládách a něco na podnicích. Co se týče podniků, pak je úplně jasné, že mnoha podniků se to týče. Máme globalizované dodavatelské řetězce a někdy to není tak jednoduché je kontrolovat. Čili je tedy politika, korporátní sociální politika, kterou většina společností má, zejména ty, které fungují mimo Evropskou unii. Snaží se zapracovávat naše vysoké sociální a environmentální standardy do toho, jak podnikáme na světě. My to podporujeme, ale jednu věc nechceme. A to je aspoň v současné době naše stanovisko. Nechceme, aby e, dohady o volném obchodu e, ztratily ze zřetele hlavní cíl e, těchto dohod, tedy liberalizace obchodu. To by měl být první cíl těchto dohod. Protože, jak už jsme viděli v případě Eh, Indie. Některé země s nimiž vyjednáváme nechtějí tuto kapitolu zařadit do eh, dohod o volném obchodu. A to jsme viděli právě v případě Indie. Co můžeme dělat? Eh, už se hovořilo o budování kapacit, můžeme ty země ovlivňovat, aby stanovisko změnili, ale nemůžeme jim diktovat, co musí nebo nesmí dělat. Můžeme je povzbuzovat, aby dělali víc, ale to, co můžeme dělat, má své meze. A e, pan Azevedo e, v odpovědi na některé otázky říkal, že je důležité, aby VTO více spolupracovala s Mezinárodní organizací práce. Taková mezinárodní ekologická organizace není, ale možná by bylo dobré něco takového vytvořit, aby se tyto otázky zapracovaly i do toho, co se týká obchodu. Aby bylo jasné, my nejsme proti udržitelnosti, právě naopak. Doufám, že jsem na to odpověděla. Pan Sturdy pane Stédy, realizace eh, eh, obchod o volném obchodu s Koreou. Já už jsem eh, zmínila, že my jsme přesvědčeni o tom, že i komise by tohle měla zdůrazňovat, protože my teď dokončujeme řadu dohod, vyjednávají se další. Uh, a musíme myslet i na implementaci, protože to bude stále více důležité. Mluvila jsem o strategii přístupu na trh celkově a myslela jsem tím i tu implementační část. Dnes dopoledne pan Azevedo zmínil, že je tady určité riziko plurilaterálních nebo bilaterálních dohod. Teď to riziko je, že na regulatorní straně bude eh, růst počet protekcionistických eh, opatření. A nestačí do, uzavřít dohodu. Musíme také zajistit, že pak budou skutečně padat překážky, až se uzavří. A viděli jsme určité problémy právě v případě Koreje. Myslíme si tedy, že je to důležité i v souvislosti s ofenzivní strategií eh, Evropské unie a patří to k dohodám o volném obchodu SPS. Tady musím říci, že pořád eh, dokončujeme oficiální stanovisko, ale Mohu vám říci, že upřednostňujeme zařazení ISTS do všech dohod. Mluvíme tady o Singapuru, o Kanadě, o Spojených státech. Proč? Myslíme si, že zapracování tohoto ustanovení nepovede k tomu, že by tady byly nějaké nadměrné požadavky ze strany amerických podniků, které by měly vliv na členské státy Evropské unie. Ale já nemohu teď samozřejmě zabíhat do podrobností, proč si myslíme, že by tomu tak nebylo. Ale každopádně my jakožto podnikatelé jsme ochotně hledat řešení, aby se řešily některé obavy, které tady zazněly, které podle mě aspoň některé jsou zcela legitimní, některé možná spíše jsou um, důsledkem neznalosti o tom, co ISTS opravdu znamená. Proto si myslím, že k ním musíme mít um, konstruktivní přístup, protože skutečnost je taková, že my ten nástroj nepoužíváme nějak eh, nezodpovědně. Mělo by se to používat vždycky jenom, když si to vyžaduje konkrétní situace, například vyvlastnění. To by mohlo mít dopad na podniky. A když někdo investuje v nějaké zemi, tak vlastně musí počítat se systémem, který tam existuje. Pak, když se jednoho dne ten systém úplně změní, a tady se nebavíme o drobných, ale velkých změnách, pak ten podnik by měl být eh, schopen použít systém, nezávislý systém ve snaze problémy vyřešit. Omlouvám se, já se opravdu snažím to říci stručně. Teď eh, už jenom několik slov o regulatorním eh, rámci. Pan Murphy totiž už odešel. Tak té regulatorní části. My samozřejmě chceme konvergenci. Skutečnost, že si přejeme konvergenci, neznamená, že bychom byli ochotni snižovat standardy nebo úroveň ochrany, kterou máme v Evropské unii. Právě naopak. Ale rovněž jsme přesvědčeni, že tyto dohody nastaví obecný rámec. A spousta práce, kterou eh, je třeba udělat, bude muset udělat průmysl ve Spojených státech a v Evropské unii. Budou muset eh, hledat konkrétní řešení a předkládat je mm, vyjednávačům, kteř, jak tedy řešit konkrétní problémy. Takhle my se na to díváme. Já se omlouvám, bylo to moc dlouhé. Půl minuty, prosím. Eh, včera neslyšeli jsme bohužel dotaz. Eh, pokud je o všechno, co se je spojeno s TTIP, já si nepředstavuji, že by tohle mělo konkrétní dopad na vyjednávání, ale dopad bude mít to, co se stane příští týden až vyslanec Froman a komisar de Krucht se sejdou, aby provedli určitou inventarizaci. Jednat se bude o rozsahu a o ambiciozním kalendáři, pokud je o průběh jednání. Děkuji ale už bohužel opravdu nemáme čas, takže prosím o maximální stručnost. Velmi stručné, ale byly tady tři otázky od britských kolegů. Tohle nemá být brito-britská diskuse, to je Evropská unie. Ale budu mluvit anglicky abych vám ukázala, že i generální sekretář TUC trošku anglicky umí. Ano, eh, paní Bert, já bych vám řekla, že jsme určitě silnější, když vyjednáváme společně. A to je stručná odpověď na dvě stručné otázky. Transparentnost, absolutně ano. Ale já bych chtěla tady připomenout jednu věc. Máme tady evropský projekt, který je politickým projektem. Je to projekt pro společnost. A to není jenom o obchodu. To um, je i pro určitý typ společnosti. Takže když někdo říká, že sociální dimenze by měla být vyloučena, pak pro nás to vlastně znamená konec tohoto projektu. Pokud tady nebude v Evropské unii sociální dimenze, pak občané a vhla, eh, pracovníci a tedy i voliči nebudou schopni tento projekt dále podporovat. Sociální dimenze je naprosto zásadní. Pokud je o ty mzdy, na to jste se ptali, naše konfederace je pro volný pohyb pracovníků, tak jak to bylo nastaveno v Evropské unii pro všechny pracovníky bez ohledu na eh, zemi, z níž pocházejí a mzdu. Pan Murphy už je pryč, ale určitě mu někdo řekne, co si myslím o tom trojském koni. Ano, to je možnost. A proto nám jde o transparentnost. Proto chceme být zapojeni proto eh, to nemusí být nutně trojský kůň, ale potenciálně ano. A určitě v dohodě SETA jsme nebyli dostatečně zapojeni a je také pravda, že eh, regulatorní konvergence by mohla nakonec vést k deregulaci a to si nepřejeme. Chceme být tedy u toho, abychom měli jistotu, že se tak tomu nestane. Panu Šolcovi odpovíme francouzsky. Bohužel moje Němčina není postačující. Máme kontakty, nebo spíše vedeme diskuse s odborovými svazy v USA a jak už jsem říkala, transparentnost, sociální práva, to jsou body, které vzájemně sdílíme a zde bych chtěla říci, že v rámci naší organizace je také přání, aby některá práva pracujících, například právo na informace, aby tyto věci byly zavedeny nebo zakomponovány do dané dohody TTIP. Nebyla jsem příliš obširná v odpovědi, takže hned skončím. Ano, co se týče jednání s Kanadou, odpověď zní ne. Nevím, co je předmětem té dohody. Neviděla jsem text, nebyli jsme do toho zapojeni, ani nevím, jestli to vidí Business Europe jinak než my, ale zcela jistě, bohužel, v této otázce jsme nebyli zapojeni. Děkuji mnohokrát. Toto je konec veřejné části dnešního zasedání. Nyní budeme mít eh, zasedání za zavřenými dveřmi pro koordinátory, takže prosíme, opuste tuto místnost, pokud nejste koordinátory, protože máme velký sklus.